Okay, colleagues, if I can start the meeting, I know there's no... Vážení kolegové, moc nás tady není, ale přesto se dovolím zahájit naše zasedání. Já bych eh, nerad eh, začínal pozdě, nerad bych eh, ustavil tento zvyk. Měli byste mít k dispozici návrh pořadu jednání. Souhlasíte s ním všichni? Výborně. Dále schválení zápisu z 22. 23. dubna, 6. a 7. května. Můžeme si tyto zápisy odsouhlasit výborně. A ještě než se dostaneme k Dominikově zprávě, tak bych chtěl všechny poslance informovat o tom, že jeden z našich eh, nejdéle sloužících úředníků, asistentů eh, Judith odchází a vrací se zpátky do justice. Já nevím, jestli eh, se chcete k tomu, Jarde, stručně vyjádřit, něco k tomu říci. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste zmínil tuto vlastně velice smutnou záležitost. Chtěl jsem k tomu jenom dodat, že jsem byl velice rád, že jsem s Judith mohl spolupracovat. Nevím, jestli teď eh, se její život, ta kariéra dále zlepší, ale každopádně bych chtěl Judith oficiálně poděkovat eh, za práci a přátelství. Cenil jsem si vzájemné spolupráce. Děkuji. Judy. I think we, we wish you all well. Judith, přejeme ti jen to nejlepší v nové profesionální kariéře a pokud eh, se poslanci dostanou do potíží někde v Rakousku, můžete si kontakt na Judit teď poznamenat. A pamatuj si prosím tě i na mě, až jako penzionovaný bývalý poslanec Simpson zavítám do Rakouska, dostanu se do potíží. Ale teď už bo čtyři námořní zařízení, zpráva Dominika Rikete. Ho máte slovo, Dominiku. Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva o námořním zařízení se netýká eh, úplně eh, všeho, především ovšem navigačního zařízení, zařízení pro hašení požáru a podobného druhu zařízení. To znamená, je to jenom část eh, zařízení či vybavení lodi. Zatím je to tak, že stát vlajky monitoruje lodi plující pod jeho vlajkou. Evropská směrnice eh, hovoří o tom, že eh, členské státy by měly harmonizovat eh, standardy tak, abychom sjednotili situaci napříč státy. Nicméně přetrvávají určité problémy především s transpozicí a kromě toho práce národních úřadů, které mají na starosti monitorování a dodržování norem, eh, není úplně eh, stejná. Rozdíly tady přetrvávají. Situace v jednotlivých státech se liší a ta komise předložila návrh, který je podle mého názoru velice vhodný, protože posuzuje eh, to, že je potřeba zvýšit právní jistotu pro společnosti, které vyrábějí toto námořní zařízení a dalším cílem je zvýšit bezpečnost plavidel a posádek. Zpráva komise podle mého názoru je přiměřená. Domu, dovolil bych si přesto navrhnout určité pozměňovací návrhy, abychom některé věci upravili, vylepšili, zejména tam, kde je to formulováno vágně, například to, jak dlouho se musí uchovávat eh, záznamy o eh, zařízení, které již není možné používat. A pak eh, také pozměňovací návrh o značce CE, která stanoví či potvrzuje schodu zařízení. Nyní by se mělo umožnit používat eh, i elektronické štítky a toto elektronické štítkování bude mnohem rychlejší a předejde se padělání. Třetí důležitá věc, eh, to je monitorování trhu, dohled nad trhem, ten by měl být úměrný dosahovanému cíli, tak abychom nenastavovali příliš velkou administrativní zátěž pro firmy v daném sektoru, protože už tak jsou tady poměrně velké náklady na obnovu zařízení, takže k tomu podávám pozměňovací návrhy týkající se aktů v přenesené pravomoci. Doufám, že se tím text projasní. Pane předsedo, já doufám, že všechno je teď jasné, jasné, jak ta situace vypadá. Pan předseda, děkuji. Nyní pan Flakenstein. Pane předsedo, především děkuji eh, panu zpravodaji za odvernou práci. Návrh komise eh, jsme schopni v podstatě potvrdit, podpořit a nemáme žádné velké problémy ani s tím, co navrhuje zpravodaj. Máme zde tři body, na dvou ještě pracujeme a jeden dostane podobu našeho pozměňovacího návrhu. E, tak zaprvé jde o přeskum patentů notifikovanými e, úřady. E, ty notifikované orgány mají za úkol zajistit to, aby vybavení lodí odpovídalo všem mezinárodním předpisům i této směrnice a jde o přeskum technického charakteru. My nemáme tedy kompetenci přeskoumávat patenty a licence, ale je třeba říci, že tato, ten přeskum eh, de facto přesahuje jenom technický rozsah, čili zda by se to zde nemělo nějak upravit. Eh, Druhá věc. Podle návrhu komise ty notifikované orgány by eh, to jsou ty, které mm, vydávají také potvrzení o shodě příslušných produktů. A pokud eh, je vydání tak, eh, vydán takovýto certifikát, musí být tedy toto vydání oznámeno. A eh, jelikož eh, každý eh, produkt je certifikován vždy jenom jedním takovýmto orgánem, tak já nevím, jestli tady ta výměna informací opravdu je nutná. Nicméně ve třetím bodě mám jasné. Tady se navrhuje, aby notifikované orgány si eh, ukládali eh, na nejméně 10 let kopie takovéhoto certifikátu. Eh, já musím říci, že už i výrobci mají tuto povinnost a další kopie musí být přítomna na lodi. Takže já si myslím, že je to celkem duplování, dublování a já myslím, že to v celku není nutné. A tolik jsou tedy, takové jsou tedy moje připomínky a jinak tedy podporujeme linii zpravodaj. Děkuji paní Meissner za liberály. Děkuji, pane předsedo. Taky děkuji eh, Dominikovi za odvenou práci asi eh, hm, to není náhoda. Pan Fleckenstein a já jsme ze severního Německa a střední jsme to konzultovali se stejnými lidmi. Eh, smysl pro zlepšení bezpečnosti plavidel a otázka je, kde je a kde eh, není oprávněné vznášet byrokratické požadavky a já musím říct, že mám úplně ty též eh, poznámky jako pan Flagenstein, tak si myslím, že tady eh, ty mm, patentové listy, že tady eh, skutečně není možné přeskoumávat jejich, jejich pravost na této úrovni. To by musela být nějaká, já nevím, patentová policie. Dále ta druhá kopie taky si myslíme, že to e, není nutné. My si prostě nepřejeme, aby byrokracie v Evropě bobtnala. E, nám jde o to, abychom ji měli jenom do té míry, do které je to e, nutné a smysluplné. A ještě k tomu, co pan Fleckenstein řekl, bych doplnila, že v článku 13.1 jde o to, aby byli jmenováni splnomocněnci Eh, pokud tyto předměty jsou vyráběny mimo EU. Otázka je, jestli je to vůbec proveditelné, poněvadž 40 certifikátů těchto produktů pochází eh, z zámoří, takže otázka je, jestli je skutečně eh, možné, proveditelné, aby každý měl svého splnomocněnce v Evropě. Čili tady by to skutečně chtělo přeskoumat, jestli to, co chceme, je vůbec reálné. Děkuji. Děkuji, pan Kramer, prosím. Ano, já také jménem eh, Keith Taylora eh, poděkovat eh, zpravodaji. Problémy jsou v tom, že skutečně je třeba zlepšit bezpečnostní standardy. A také dohlédnout na jejich dodržování bez výjimek. A dále implementace mezinárodního práva probíhá eh, nedostatečně rychle. Ta implementace se musí urychlit Eh, protože jinak ty certifikáty eh, by bylo možno snadno falšovat, protože jinak eh, je třeba, aby bylo všechno jasné a aby tyto certifikáty byly platné celosvětové. Jinak děkuji za dobrou práci zpravodaje. Děkuji, není pan Bradburn. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě, tři poznámky, které jsou spíše technické povahy. Za prvé, mám určité výhrady k tomu návrhu, že se nám sem dostává rozšíření kompetencí pro komisi takovým nenápadným způsobem, zvláště když se podíváte na ty akty v přenesené pravomoci. Ty se zdá, že jsou úplně neomezené, pokud jde o jejich časový rozsah a použitelnost, takže k tomu mám velké výhrady a doufám, že se mnou kolegové budou souhlasit. Další konkrétní věc, kde musíme být velice opatrní, je to, abychom nevytvářeli paralelní systém k systému, který existuje už v Mezinárodní námořní organizaci nyní. O tom už kolegové trochu hovořili, že potřebujeme nastavit celosvětové standardy. Já bych byl velice nerad, kdybychom šli proti tomuto stávajícímu systému nebo k němu vytvářeli systém paralelní, protože členské státy k tomu stávajícímu systému systému eh, již eh, patří a dodržují ho. Navíc eh, by s tím byly spojeny obrovské náklady, protože v tom dokumentu jsem si nikde nevšiml toho, že by se tam hovořilo o nákladech, které by byly spojeny eh, s tím udělováním značky, schody a tak podobně, nebo s tím elektronickým identifikátorem. To je, mm, vzít, eh, je potřeba vzít v potaz společně s dalšími opatřeními, které se tady navrhují a které eh, mohou přinášet určité náklady. Takže já doufám, že pan Rike tuto záležitost zohlední a možná by bylo dobré předložit k tomu některé pozměňovací návrhy. Děkuji, nyní pan Ken. Já danke, Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Dominiku Riketovi a stínovým zpravodajům eh, k této velmi zajímavé zprávě. Eh, určitě můžeme předpokládat, že eh, všechny námořní národy jsou zastoupeny na mezinárodních orgánech, IMO a že tady budou dodržovat eh, dohody, jako je SOLAS, to je bezpečnost eh, života na mořích, čili tam je dohoda, eh, jaké se používají navigační přístroje, jaké záchranné prostředky na nákladních lodí, na křížnících, na výletních lodích. Ale v rostoucí míře nastává to, jak správně zdůraznil pan Flegenstein, že požadované standardy nejsou eh, zcela dobře kontrolovány, pokud se týče navigace, bezpečnostní zařízení, stabilizace plavidel. A tady se nekontroluje tedy soulad s příslušnými certifikáty a patenty. A proto si myslím, že je nezbytné, aby se kontrolovalo veškeré těchto eh, veškeré toto zařízení na evropských eh, lodích. Eh, proto tady máme mm, tento předpis ano, a tady je třeba předkládat eh, dokumentaci o původu a o souladu a by se nepoužívaly nějaké levnější necertifikované eh, kusy zařízení. To je opravdu ve prospěch eh, bezpečnosti, ve prospěch předcházení velkým nehodám. Čili já si myslím, že je Eh, tu úpravu bychom měli schválit, i když samozřejmě na druhé straně eh, může způsobovat byrokracii. Děkuji, pan Karemico, za komisi nyní. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat panu eh, Rikem za velice kvalitní a vyváženou zprávu. Myslíme si, že většina pozměňovacích návrhů je akceptovatelná. Bylo by dobré zrychlit celou záležitost protože eh, jedna z věcí, o kterou nám jde, je zjednodušení. Cílem tohoto návrhu je nastavit jednodušší systém pro transpozici nových požadavků eh, do legislativy a tady se nám, myslím, podařilo dosáhnout pokroku ve srovnání se stávající směrnicí. K tomu, co říkal poslední řečník, evropští výrobci vlastně budou ve výhodnějším postavení, protože eh, je tady celá řada různých jiných zařízení, která nejsou správného typu, druhu a Nyní bude potřeba zajistit, aby veškerá plavidla používala správné zařízení. Tato směrnice e, zavádí určité pobídky, které jsou v souladu s Lisabonskou smlouvou a navíc nám umožní rychleji se přizpůsobit novým mezinárodním standardům, což je opět důležité pro samotný sektor a majitele plavidel. Ještě pro informaci chci říci, že Rada za irského předsednictví chce dosáhnout pokroku před eh, zasedáním Rady příští týden, takže si myslím, že je dobře, že parlament eh, chce celou problematiku také urychlit, protože si myslíme, že dohoda mezi dvěma institucemi může být nyní rychle dosažena. Ještě bych eh, doplnil jednu věc k tomu, co tady zaznělo, a to je Eh, ten eh, rozkol, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci a o prováděcí akty. Tady je potřeba přistoupit k diskuzi otevřeně a konstruktivně hledat schodu. V této fázi bych ještě rád dodal, že tato zpráva skutečně je vyvážená a myslím, že se nám podaří posunout ji velice rychle dále a dospět rychle k jejímu schválení. Děkuji. Pan předseda, děkuji, pane Kamarecovi. A Dominiku, chcete něco doplnit? Ne, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem si pečlivě poznamenal veškeré poznámky kolegů a využiji to k ukončení své práce co možná nejdříve. Pan předseda, děkuji. Termín pro pozměňovací návrh je 12 hodin 5. června a hlasovat ve výboru budeme 9. července s tím, že na plenárku by se zpráva mohla dostat, řekněme, v září letošního roku. Takže termín pro pozměňovací návrhy 5. června ve 12 hodin v poledne. Tímto děkuji a dostáváme se k dalšímu bodu na programu, což je Eh, změna směrnice o posuzování vlivů eh, na životní prostředí. Máme tady Josefa Kušieriho. Prosím. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. A jedná se o stanovisko, které jsme vypracovali, které vypracoval výbor TRAN Týká se změny směrnice. ...92 z roku 2011, která se týká posuzování vlivu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. V podstatě e, jsou tu právní požadavky a vyplývají z toho tedy nezbytnost provádění zhodnocení dopadu na nejrůznější aktivity, které mohou nějakým způsobem postihnout životní prostředí. Tato směrnice eh, není kontroverzní. Byla přijata před 25 lety. Nicméně je to narůstající počet záležitostí, kdy je třeba brát v potaz právě i to zvážení dopadu na životní prostředí. Ta směrnice od svého přijetí již byla několikrát změněna, nějak podstatně se příliš nezměnila ale a z toho důvodu Evropská komise si myslí, že je nyní odůvodněné aby byly učiněny určité změny, protože se změnilo obecně politické prostředí a jsou změněné i požadavky na životní prostředí. Takže týká se to zejména vyřešení určitých e, záležitostí jako změn postupu, cvíče screeningu, hodnocení analýz dopadu, zvažování rizik a také otázky, do jaké míry jsou ty hodnotící procesy konzistentní. Co se týče e, výboru, podporujeme návrhy komise, Vzhledem k tomu, že eh, životní prostředí eh, jsou přeshraničního charakteru, tedy otázky mm, klimatických změn a nejrůznější další otázky jsou přeshraniční, proto je třeba to zvažovat komplexně a přistupovat tedy k tomu jinak, než když hovoříme o nějakých místních menších záležitostech na národní úrovni. Nicméně i tak si myslím, že některé drobnější aspekty v tomto textu je možné ještě změnit, vylepšit, proto jsme předložili několik eh, pozměňovacích návrhů. Z těch nejdůležitějších je tedy uznat ten specifický charakter těch eh, přeshraničních projektů které jsou velice důležité pro dopravu v Evropě. Ta původní směrnice brala v potaz i právě ty projekty s nadnárodním charakterem. A to je samozřejmě tedy nezbytné, aby tato skutečnost tam zůstala, byla zdůrazněna. Dále určité pokyny v oblasti TNT, spolupráce mezi členskými státy, vyhýbání se nadměrné administrativní zátěže. Tak jsem se soustředil na oblast klimatických změn a Zhodnocení dopadu v této oblasti by eh, mělo být prováděno nezávisle. Myslím si tedy, že je třeba být koherentní. Klimatické změny to je takový odlišný faktor a tato charakteristika by zde tedy měla být také zaintegrována. A co se týče TMT, doprava. Také jsem se zaměřil na ten charakter z turistického hlediska. A, a zase je důležité se zaměřit i na to, jaké dopady to může mít na tu oblast turistického ruchu. Je třeba brát v potaz historické pozadí, vývoj daného regionu. A to, co může záviset na turistickém ruchu, aby eh, nějaké záležitosti ne, neměly negativní dopad právě na turistický ruch a rozvoj regionu. Je to důležité, jak to vyplynulo z konzultací zúčastněných stran. Ještě na závěr bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, kteří přispěli eh, k této mé práci. Rád si vyslechnu to, co si kolegové přejí sdělit. Děkuji, pan Komancakos. Děkuji, Είναι βέβαιο ότι η οδηγία ε, ε, που συζητάμε σήμερα, παρά το γεγονός... Tak, situace asi taková. Takže určitě e, tento předpis už byl používán v minulých e, letech, ovšem e, je třeba určité, je třeba provést určité přizpůsobení novému vývoji, neboť v posledních letech byly také sledány určité mezery a nedostatky. A ty vedly k tomu, že členské země narážely na potíže při zvládání určitých témat a často vstupoval do hry Evropský soudní dvůr. Nicméně je třeba vyvinout určité úsilí, aby se platné předpisy zdokonalily a revidovaly. Já jsem zpravodajem ke směrnici o transevropských sítích a v této souvislosti bych chtěl říci následující. Nyní se rozbíhá debata o revizi této směrnice a já si myslím, že je dobře, že ten okamžik nastal. Je to podle mě okamžik přiměřený, je zde návaznost na směrnici o transevropských sítích, která je svým způsobem nadřazenou směrnicí. Já tedy s tímto souhlasím, domnívám se, že návrh komise eh, se vydává správným směrem a s většinou toho, co kolegové pronesli, souhlasím. Myslím si, že zvolený přístup je správný. Chtěl bych nicméně poukázat na jednu věc, která pro mě eh, vyvolává určité otázky a to jsou pozměňovací návrhy číslo 7 a číslo 10. V nich totiž je odkaz na to, kolik času zaberou analýzy dopadů na životní prostředí. Na začátku se hovoří o třech měsících a pak se říká, že by mohlo se uvažovat o prodloužení o další tři měsíce. Tady se počítá s výjimkou pro záměry společného strategického významu, které patří do eh, nadřazené evropské sítě. Tam tedy uvažuje s možností prodloužení. A tady se říká, že toto prodloužení by se nemělo, nemělo poskytovat, čili tady je jaksi výjimka eh, z této možné výjimky. Já si myslím, že eh, Tady to je poněkud problematický požadavek, protože jde o záměry komplikované a záměry velkého rozsahu. Takže Možná, že tady bychom měli uvažovat o možnosti nějakého prodloužení. Možná by bylo dobré najít jakousi střední míru mezi eh, spravodajovým absolutním ne k prodlužování a mezi eh, těmi třemi měsíci, které platí jinde. Já si myslím, že bychom mohli vyjít ze zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. To bychom to měli vzít jako vlastní eh, pozměňovací návrh. Čili myslím si, že by si to zasloužilo ještě jeden přeskum. A jak bylo řečeno, čekáme na definitivní verzi textu o transevropských sítích, možná, že ho budeme mít už dneska, eh, a zajistit potom návaznost. Jinak já jsem skutečně spokojen s prací zpravodaje a chci poděkovat za tuto práci. Paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat zpravodaji za velmi velký rozsah práce je to nicméně pouhé stanovisko, ale stanovisko, které se dotýká celé řady oblasti, transevropské sítě, eh, přeshraniční doprava a také cestovní ruch. Na to je třeba nezapomínat. V zásadě bych se k tomu mohl vyjádřit stručně, poněvadž bylo už mnoho. Mě také eh, se zdají nápadné ty pozměňovací návrhy nebo stavce 7 a 10. Já si myslím, že eh, ten požadavek neprodlužování je rozumný, ovšem otázka je, eh, aby to bylo eh, v praxi reálné. Já chápu postoj zpravodaje, poněvadž my si přejeme, aby ty přeshraniční projekty TNT byly realizovány pokud možno rychle. Takže navíc u takovýchto je eh, těch posouzení o dopadu na životní prostředí obvykle třeba více, nejenom jedno, takže já si myslím, že je to skutečně správný a eh, rozumný požadavek. Pan Kramer. Já bych také chtěl poděkovat eh, zpravodaji za dobrou spolupráci vy jste řekl, že byla tedy vynikající. Ano, já tedy děkuji jak zpravodaj, tak i zpravodajům stínovým. To, že potřebujeme eh, co nejrychlejší posouzení dopadů u přeshraničních eh, eh, projektů tedy eh, ty posouzení dopadů co nejrychleji, tak ano, ale tady je třeba toto posílit, tak aby se to na obou stranách hranice posuzovalo jednotně. Důležité jsou pro nás také dopady na klima a na biodiverzitu. To možná se nepovažovalo za tak důležité před 20, 30, 30 lety, nicméně vnímání se velmi otočilo dokonce se pořádají světové samity o klimatu, eh, i když a navzdory krizi eh, tento pohled eh, přetrvává. Druhá věc, tady jde nejen o náklady a zisky. Existují také náklady, které je tendence ignorovat a tím pony potom narůstají. Takže eh, skutečně je třeba si uvědomit, eh, že s přísnějším posouzením dopadů na životní prostředí můžeme ušetřit. No a také jste hovořili o cestovním ruchu. Z minulosti máme zkušenost, že eh, cestovní ruch může mnoho Eh, poničit či zničit. Pokud není udržitelný, eh, může tedy způsobit eh, rychlé zisky, ale dlouhodobé škody. Prostě deset, za deset let se máme vynikající ekonomii a potom 40 let to dáváme do pořádku. A ještě poslední bod – já jsem byl na konferenci, kde jsem se setkal s jedním poslancem eh, z Bavorska a bývalým starostou Štrambingu a řekl mi, že konečně po 33 letech se podařilo eh, zrušit eh, dunajský stupeň u Štraubingu. A kdyby už před 33 lety se provedlo přísné posouzení dopadu na životní prostředí, eh, bylo by se ušetřilo, ušetřila spousta nákladů na studie a tak dále. Takže to je dobrý příklad, eh, který podporuje eh, vyznění této zprávy. Děkuji paní Foster. Uh, Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat panu zpravodaji. Mám takové dvě či tři připomínky. Myslím si, že jako celek členské státy uh, provádějí to hodnocení dopadu velice dobře. A myslím si, že je to také díky tomu, že systém je flexibilní, protože samozřejmě jednotlivé státy mají různé postupy, různé orgány, které plánují různým způsobem. Myslím si, že tady záměrem tohoto návrhu Evropské komise je vše zjednodušit, i když tedy hovoříme o těch transevropských sítí, to tedy na jednu stranu, ale samozřejmě máme určité obavy, co se týče obsahu toho dokumentu komise, který na první pohled vypadá velice dobře, že to bude všechno eh, prováděno centrálně, nicméně může to být v konečném důsledku mnohem komplexnější protože velice těžko dáte dohromady všechny ty nejrůznější agentury, orgány, aby se práce nepřekrývala nebo aby tedy všechno bylo prováděno plynule. S tím asi tady bude problém. A pak další otázka toho takzvaného rozšířování působnosti v oblasti screeningu. Já to, do, může to být jenom příklad, ale doložím to. Um, ve Spojeném království bylo nějakých 2,5 tisíce projektů takového toho rozměru, který by si vysloužil tedy to hodnocení dopadu. A z toho, co se tu navrhuje nyní, tak se to bude týkat i mnohem menších projektů. Mohlo by jich být nějakých 500 tisíc jen ve Spojeném království a to by bylo naprosto eh, nezvladatelné, co se týče časových lhůt a nákladů a myslím, že není zapotřebí zapotřebí být tady tak preskriptivní. Může se to týkat jaderných elektráren, výstavby dálnic. Tady ano, je to odůvodněné, ale pokud eh, se týká jenom nějakého obchvatu kolem vesnice, tak asi komise by tady v tomto nemusela eh, něco takového přikazovat. Určitě ty místní orgány to tak, jako tak budou provádět. Pak další věc, kterou asi nepodpoříme, zase eh, ten povinný rozsah, eh, tady, tady to, aby i developeři se do toho zapojovali. Oni se zapojují, oni spolupracují s místními orgány, to si myslím, že v této oblasti je zase příliš detailní. A ještě, pane předsedo, poslední připomínka, co se týče těch akreditovaných expertů. Rozhodně ve Spojeném království i v jiných zemích tu máme eh, techniky, techniky experty se zkušenosti, ale když tam připojíte slovo ten akreditovaný, tak se to týká celého toho licenčního systému to už určitě zase v zemích existuje. Jak by se to ale ještě všechno zkomplikovalo? Stojí za to tam zmiňovat vůbec toto přídavné jméno a být tak preskriptivní, protože ten systém, který nyní máme ve Spojeném království, je opravdu rigorózní, je eh, platný. Myslím, že správní lidé ve správný čas konají ta správná rozhodnutí, i nezávisle tedy na tomto textu o hodnoceních dopadu z dlouhodobého hlediska. Neměli bychom to nyní přehánět a ještě to činit všechno složitější, než si věc vyžaduje. Takže to je připomínka z naší strany a v neposlední řadě chci poděkovat panu zpravodaj za práci, kterou vykonal. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a za komisi DG Envy pan Pacis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím pohovořit stručně. V první řadě chci připomenout, že záměrem komise tady eh, bylo v první řadě vylepšit úroveň environmentální ochrany, což by mělo samozřejmě pozitivní dopad i na oblast turistického ruchu. Druhým záměrem bylo dohlížet nad procesem, všechno propojit a zjednodušit tak, tedy aby členské státy uplatňovaly stejná pravidla, to znamená technické záměry. Z tohoto hlediska vítáme předložené návrhy pana zpravodaje, s tím jsme spokojeni. Je to pouze jedna obava tedy, co se týče návrhu 7 a 10. Tady chápeme, že to může být potíž u těch projektů toho obecného zájmu, že by to mělo být lépe definováno. A co se týče toho absolutního zákazu na prodloužení lhuty na tři měsíce, to chápeme, ale pak je tu ta záležitost subsidiarity a proporcionality, to znamená, že úplný zákaz by byl asi příliš silný. Pak ještě jedna věc týkající se nedostatku flexibility nebo vysoká míra vložených povinností, jak to vyjádřila paní Foster. Chci připomenout, že tedy Otázka té působnosti se může spíše týkat, e, tedy to povinné hledisko těch rozsáhlých projektů. A vzhledem k tomu, že ta povinnost bude uložena již od počátku celého projektu, by měla v konečném důsledku ušetřit peníze i čas všech developerů i příslušných orgánů. Snažíme se tím identifikovat tedy nové oblasti ve věci ochrany životního prostředí a proto tedy ten povinný charakter. Pak otázka těch expertů, jak to tu zaznělo, článek 5.3 Eh, návrhu ti akreditovaní experty. To je tedy jedna z možností, kterou dáváme členským státům, aby toho využili eh, a zajistila se kvalita těchto hodnocení dopadu. Pak tu máme samozřejmě národní výbory expertů. Víme, že v Spojeném království mají spoustu takovýchto eh, expertů, nicméně my prostřednictvím článku 5.3 chceme zajistit kvalitu těchto hodnocení dopadu. Pokud to hodnocení dopadu není řádně kvalitně vypracováno, realizováno, tak je to samozřejmě celá řada rozhodnutí, které musí příslušný orgán učinit. Pro nás je tedy důležité vyřešit tuto záležitost hned od počátku. Možná samozřejmě ta přidavné jméno akreditování může u někoho budit obavy z nadměrných e, finančních zátěží, nicméně přejeme si zajistit zejména tu e, povinnost kvality. Děkuji vám. Děkuji a pane Kuskiery, přejete si ještě říct něco na závěr? Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat kolegům za velice kvalitní příspěvky. Já si rozhodně poznamenám a budu brát v potaz to, co tu zaznělo ohledně zejména návrhu 7 a 10, aby se tedy ty lhůty neprotahovaly a v mezidobí samozřejmě jsem otevřen ještě dalším diskuzím pokud samozřejmě si kolegové budou myslet, že je tu možnost ještě něco zlepšit. Jenom chci připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy se blíží, bude to 4. června, to znamená, jsme časově velice omezeni, takže jakékoliv příspěvky by měly dorazit co nejdříve. Děkuji, jenom připomenu poslancům, že termín pro pozměňovací návrhy je 4. června. V našem výboru budeme hlasovat 18. června, ve výboru Envy poté 10. července, takže pro nás ten důležitý termín je termín pro podání pozměňovacích návrhů, což je 4. června. Tak já teď, vážení kolegové, stojím před určitým dilematem, protože jsme eh, prošli ty předchozí zprávy příliš rychle. Teď tu nemám, pane zpravodaje, pro eh, šestý bod eh, ani stínové zpravodaje pro další dva body, takže si říkám, jestli bychom neprohodili šestku a sedmičku, nevzali nejprve zprávu pana Danelise a teprve následně zprávu pana Parňo ale e, záleží to jenom na vás, pokud proti tomu nic nenamítáte. Co si myslíte? Můžeme nyní projednat zprávu pana Danelise? Má někdo námitku proti tomuto postupu? Chápu, že tady možná nebude zástupce komise, to je plně pochopitelné. Takže souhlasíte, můžeme se pustit do zprávy pana Danelise. Výborně. Takže budeme teď projednávat modrý e, růst. růst. Spirosy, máte slovo. Eh, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους. K pozměňovacím návrhům od kolegů eh, k tomu nemám mnoho co říci. Eh, bylo jich celkem 101.30 a tím eh, jsou pokryty celkem všechny části zprávy, velká většina z nich Eh, jde stejným směrem jako zpráva, což je výborné. Eh, také chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Většinu posměňovacích návrhů se nám podařilo zhrnout do 19 kompromisních návrhů a jde nám o to, aby text nebyl zbytečně dlouhý. A zajímavé je ještě toto. Velká většina pozměňovacích návrhů se zaměřuje na to, že se věnuje velká pozornost životnímu prostředí. Samozřejmě to je důležité v souvislosti s námořním hospodářstvím, abych tak řekl. My víme, že prostředí moří je citlivé na hospodářské využívání a nesmíme zapomenout na to, že eh, třeba v cestovním ruchu je toto velice eh, důležité. Velká řada pozměňovacích návrhů souvisí také s integrovanou námořní strategií. Věč, velká většina kolegů podporuje zdění tohoto textu. A já bych snad ještě poukázal na to, že existují určité, eh, řekněme, eh, mezery v poznání a zejména tedy chceme-li podporovat eh, zdroje mořského dna a eh, biotechnologie, tak tady ještě čekáme na vědecký vývoj a eh, je velice důležité, abychom vždy dbali dopadu na životní prostředí. Také bych chtěl připomenout, že máme dvě stanoviska z výboru eh, pro eh, rybolov a také z eh, výboru pro rozvoj. A ještě bych chtěl zmínit značný počet pozměňovacích návrhů, které obracejí pozornost k ostrovům, k tomu, že na ostrovech panují odlišné podmínky pro rozvoj různých činností, tedy týká se to ostrovů a odlehlých oblastí. Chtěl bych ještě jednou srdečně poděkovat kolegům za úzkou spolupráci a poděkovat také těm, kdo podali pozměňovací návrhy. Děkuji také sekretariátu za plodnou podporu. Děkuji vám, pan Kuhn. Nevím, jestli se chcete vyjádřit za EPP, nebo mám dát slovo přímo paní Meissner? E, já bych taky chtěl srdečně poděkovat zpravodaji. Jde o velmi důležitou zprávu, která de facto řeší e, otázku, e, jak tedy takzvaně využívat územní dělení moří. Také ten modrý růst má eh, cosi společného s regenerativní energií, eh, cestovním ruchem, námořní dopravou. To je samozřejmě eh, obtížné a pan kolega to, myslím, zvládl velice dobře. My podpoříme také posměňovací návrhy důležité je abychom vytvořili přidanou hodnotu pro Evropu. Hospodářská situace je v mnohých členských zemích mimořádně důležitá, to znamená, tedy mimořádně obtížná, to znamená, že je eh, důležité pro ně využívat také eh, námořní hospodářství a to je velice důležité. Děkuji paní Meissnerová z Admirály. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Spirosi Danisovi za dobrou práci. Eh, on odvádí dobrou práci vlastně všude. Jak řekl pan kolega Kuhn, eh, modrý růst je důležitá, důležitý. Eh, citovala bych také paní Merklovou na otázku, čím by se zabývala nebýt krize v Evropě, tak řekla námořní politikou skutečně integrovaná námořní politika a modrý růst má velký význam pro Evropu, je součástí strategie 2020. Já jsem byla minulý týden na Maltě u, na Evropském dní moří a zde se mimo jiné také odkazovala na naši zprávu a na to, jak nyní řešíme územní členění, územní využití Eh, moří. Také eh, jsem minulý týden byla mezi studenty v Bremerhavenu a eh, ptal se mě, jakým způsobem chceme zohlednit dlouhodobou udržitelnost. A já jsem říkal, že právě celý ten modrý růst a celá ta naše politika vychází z trvalé udržitelnosti k pozměňovacím návrhům toho nemáme mnoho co dodat. My jsme včera hovořili o kompromisních návrzích a e, velmi zhruba jsme se shodli za svou frakci. Mohu říct, že podpoříme všechno kromě dvou kompromisů. Takže děkuji za kvalitní zprávu. Ano, děkuji. Tak e, e, nevím, jestli paní, paní Foster může hovořit za pana Zíleho, jestli chcete. Týká se to zastupování pana Stínova zpravodaje. Máme několik připomínek, nebudu zacházet do všech podrobností, protože oficiálním stínovým zpravodajem je Peter. Máme určité obavy z toho důvodu, že je to příliš preskriptivní. Ne, protože si samozřejmě přejeme kvalitní přeshraniční spolupráci, to je samozřejmě velice důležité, ale máme obavy z důvodu toho legislativního přístupu spíše než toho Eh, přístupu pro spolupráci, co se týče podpory, inovace výzkumu malých a středních eh, podniků. Obecně se snažíme o vytvoření rozsáhlého dobrého rámce, na základě kterého by členské státy spolupracovaly spíše než vypracování souboru pravidel. Tedy to je určitá taková obava naší frakce. Samozřejmě je tu celá řada jiných pozměňovacích návrhů, nicméně chceme i tak poděkovat panu zpravodaji, protože do toho vložil velký kus práce. To je spíš tedy ta naše obecná obava, já pocházím sama z ostrova, samozřejmě, že si přejeme zajistit udržitelnost, to je velice důležité, ale je třeba vytvořit ten správný přístup a nejenom nebýt přesvědčení, že jenom to, co je v návrhu komise, rozhodně ten nejsprávnější přístup. Takže děkuji, pane předsedo, děkuji. Ano, řekla jste to správně, je to van, pan Vandalen, kdo tu zastupuje EKR. Předpokládám, že tu máme někoho za komisi, eh, která ale asi není zastoupena v plném počtu prozatím. Takže možná se obrátím na pana zpravodaje, zda chce něco ještě doplnit. dvě δύο z μία επισήμανση κύριε Πρόεδρε. Nomizu, že eh, to μεγαλύτερο πρόβλημα símera στις, στην... Pane předsedo, dvě připomínky. Myslím si, že tady tím hlavním problémem, kterému čelí dnešní hospodářství v Evropě, je obava ze ztráty konkurenceschopnosti. A to dopadá na téměř všechny oblasti. A skutečnost, že středisko hospodářství se přesunuje pomalu na východ, eh, či Eh, z východu či z jihu. Rozhodně naši předci byli před eh, spoustou let lépe organizováni než my nyní. Oni sřídili zejména kritérii přežití, přáli si podpořit rozvoj a mít jasná pravidla v oblasti námořnictví. A nyní jsou tu velké výzvy pro nás. Evropa se snaží znovu získat konkurenceschopnost a je třeba toto prosadit i v oblasti námořního sektoru. Komise Samozřejmě v rámci tohoto, eh, té strategie modrého růstu má návrhy pro různé oblasti, různé sektory. Samozřejmě existuje tu celá řada oblastí, které jsou propojeny s námořnictvím. Samozřejmě, pokud vše budeme řídit eh, řádně, tak se nám do určité míry podaří uniknout krizi. A toto je právě oblast, kde bychom mohli vytvořit celou řadu nových pracovních míst. Ano, rozhodně je to ambiciozní, ale myslím si, že zároveň i realistické. A chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří mi pomohli vypracovat toto stanovisko. Děkuji, Pane Danelise, pane Taylore, my jsme přehodili šestku a sedmičku na programu jednání, protože tady byl pan Danelis, ale nebyl tady pan Parňo. Vím, že jste teprve teď dorazil. Chci se tady zeptat, chcete se vyjádřit ke zprávě pana Danelise? Pokud ano, máte tuto možnost, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom stručnou poznámku. Chci panu zpravodaji poděkovat. Jsem velice rád, že pan zpravodaj dokázal zohlednit celou řadu velice dobrých návrhů a zapracovat je do kompromisu. Pokud jde o naši politickou skupinu, my chceme hlavně zdůraznit ochranu životního prostředí, pokud jde eh, o jeho souvislost s hospodářským růstem a další námořní činností. Podle našeho názoru to zatím není dostatečně ošetřeno v návrhu Evropské komise, pokud jde o ten návrh k modrému růstu. Jinými slovy je třeba eh, uvést eh, ten hospodářský růst a udržitelnost do lepší rovnováhy, protože zatím je tady ten příklon eh, spíše k podpoře růstu a eh, pro nás je klíčová právě udržitelnost modrého růstu. Udržitelnost je eh, zásadní, stejně jako uplatňování zásady prevence a obezřetnosti, tak jako tom hovoří i smlouva a nelze dávat eh, prioritu růstu oproti udržitelnosti námořního prostředí. My věříme v přeshraniční spolupráci, protože moře nezná hranic, ale zároveň eh, věříme také ve společná ehm, pravidla, která musí dodržovat eh, veškeré regiony. Šrotování e, lodí e, k tomu dochází často za velice znepokojivých okolností, proto musíme více podporovat recyklaci a opětovné využívání e, primárních surovin. Musíme také podporovat udržitelný cestovní ruch Moře pokrývají 70 zemského povrchu a tudíž mají obrovský potenciál pro další rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Když se budeme řídit těmito principy, eh, eh, tak bohužel nemůžeme podpořit kompromisní návrhy 5 a 6, nebo jsou s nimi v rozporu, toho do mě vše. Pan předseda, děkuji. Omlouvám se za ten zmatek, ke kterému došlo, ale bylo to způsobeno tím, že jsme předchozí zprávy projednali velice rychle. Jenom připomenu hlasování ohledně této zprávy. Hlasovat budeme zítra. Dále bych chtěl přivítat na našem zasedání 16 studentů eh, z univerzity v Kassel, které, kteří sedí vzadu v místnosti a přijeli na pozvání paní Weiler z socialistické frakce, tak já doufám, že pro vás bude naše dnešní jednání alespoň trochu zajímavé. Dnes se věnujeme především námořním tématům, takže ještě jednou vás zde vítám. Další bod na našem programu jednání je stanovisko pana Parňo k fluorovaným skleníkovým plynům. Žile máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Od 26. dubna, kdy byl termín pro pozměňovací návrhy, jsem pochopitelně e, byl e, ve steku se stínovými zpravodaji. Pracovali jsme na kompromisech, abychom zítra mohli hladce zprávu odhlasovat. Nejprve bych chtěl tedy stínovým zpravodajům poděkovat, děkuji jim za vstřícný přístup, pochopení. Společně jsme pracovali na kompromisních pozměňovacích návrzích a ty se týkají článku 11, 13, 19 a také přílohy 5. Pokud jde o pozměňovací návrh 1, ten se týká článku 11.4 a článek pozměňovací návrh 19 se týká článku 76. Tyto návrhy umožňují udržet stávající zařízení, které obsahují eh, skleníkové fluorované eh, plyny, to znamená, jedná se především o chladící zařízení a je to eh, příhodné pro ty, kteří nedávno investovali do nového zařízení tohoto typu a vyhneme se tedy zbytečnému plítvání. EPP, SAD, ALDE a také EKR tento návrh podporují. Další pozměňovací návrh se týká článku 13.4 a pokrývá také pozměňovací návrhy 93 a 94. Tento kompromis nám umožní dále trvat na snížení um, fluorovaných skleníkových plynů, které jsou uváděny na trh. Komise musí zajistit, aby na trhu existovaly alternativy, které jsou technologicky praktické a zároveň bezpečné. Musí to být tedy také ekonomicky přijatelné řešení. Podporuje to ALDE, SAD, Zelení, GUE a také EKR. Pozměňovací návrh 3, tedy kompromis číslo 3, ošetřuje články 19, 3, pododstavec 3 a tedy návrhy 23 a 115. Zde přidáváme další hodnotu tomuto návrhu, protože říkáme, že zpráva o dopadu tohoto nařízení bude publikována eh, komisí 31.12.2022 eh, a ne 2024, což byl původní návrh. Také chceme zpracovat prognózu pro eh, poptávku po eh, fluorovaných skleníkových plynech v pozdějším období, tedy již po roce 2022, což je kompromis, který podporují všechny politické skupiny zastoupené v našem výboru. Kompromis číslo 4 ošetřuje přílohu 5 a ústní pozměňovací návrh číslo 1 a také pozměňovací návrhy 29, 30 a 100. 33 až 135. Zde se stanovuje maximální množství fluorovaných skleníkových plynů, které výrobci a dovážející mohou uvádět na evropský trh v každém jednotlivém roce. Jednalo se o téma, o kterém se hloubkově diskutovalo, protože zde se názory různily. Nicméně se nám podařilo dosáhnout kompromisu a stanovit ambiciozní cíle týkající se snižování fluorovaných plynů, ale přitom dáváme prostor firmám, aby se přizpůsobili. Tento kompromisní návrh podporuje EPP, SAD, ALD a také EKR. Kdybych to měl schrnout, pane předsedo, o tomto dokumentu budeme hlasovat již zítra hned Deset minut po deváté, jestli se nepletu. Pan předseda, ano, děkuji vám, pane eh, Parňo. Jistě tomu tak bude, protože dnes eh, se také více než dobře držíme našeho časového plánu. Nyní pan Banky, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, že mi dáváte slovo. Také bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za všechnu tu přípravnou práci, kterou vykonal. Pracoval velice efektivně ve snaze dosáhnout koncenzu. A my jsme předložili celou řadu návrhů a z velké části pan zpravodaj převzal, za což mu děkujeme. Podporujeme odstranění těch fluorovaných plynů, nicméně přejeme si, aby ty nástroje byly dostatečně bezpečné a, nevedly k dodatečné um, zátěži a nákladům ze strany spotřebitelů v případě tedy, že budou nuceni přejít z jednoho systému na druhý. Tato zpráva samozřejmě nepostihuje veškerou oblasti přepravní politiky. My jsme se zaměřili zejména na ta klimatizační zařízení v dopravních prostředcích. Zmiňuje se tam vyloučení letectví z oblasti působnosti co se týče vytváření energetických zdrojů, tady si myslíme, že také v těch předložených návrzích, kompromisních návrzích, tady EPP může podpořit tři návrhy. Myslím, že jsou dobře zpracovány, dobře předloženy. Dvojku ale nemůžeme podpořit, protože my tu záležitost vnímáme jinak Ehm, jsme pro jiný přístup, nepřejeme si zavádět striktnější požadavky, ehm, jsme v této věci flexibilnější. Co se týče eh, hodnoty eh, vztahující se na HDP u těch fluorovaných plynů, myslím si, že tady by se měly brát v potaz i jiné znečišťovací plyny. Z tohoto hlediska by se měly brát i jiné eh, detaily. Paní Meissner. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu Panjo za odvednou práci a za spolupráci. Je důležité, aby tyto plyny byly eh, skutečně nahrazovány a eliminovány, neboť to mm, po roce 2020 by mohly mít silnější vliv na životní prostředí než kysličník uhličitý. Otázka je, jak je to snadné či nesnadné a e, jak eh, rychle toho lze dosáhnout, eh, poněvadž eh, to, co jsou plyny, které jsou špatně hořlavé a tudíž je třeba najít nějaké alternativy odpovídající vlastnosti. Kompromisy určitě podpoříme všechny, nicméně otázka je, zda eh, ty alternativy eh, budou k dispozici včas. Všechny třeba máme potíže s eh, klimatizacemi. A mm, také vím, že jsou zde požadavky na výjimky pro mm, cesty do vesmíru a pro zdravotnictví a mm, to, to třeba jsme ochotni také podpořit. Děkuji. Pan zelené. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Parňovi za odvedenou práci. Myslím si, že se nám velice dobře spolupracovalo a dokázali jsme tím pádem dosáhnout pokropku ohledně této zprávy. Měli jsme také možnost eh, nastavit ambiciozní eh, kroky a cíle, pokud jde o cestovní mapu směrem eh, k konkurenceschopné nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050. Já si myslím, že bohužel jsme úplně příležitost, která se nám skýtala, nevyužili. Doprava totiž může sehrát velice podstatnou roli a toto stanovisko ne- nezachází dostatečně daleko, pokud jde o snižování uhlíkových emisí a fluorovaných skleníkových plynů. Já myslím, že nepotřebujeme další výzkum a studie, abychom věděli eh, to, co vědět eh, máme a co vlastně už eh, dobře víme, že je potřeba zakázat fluorované skleníkové plyny co možná nejdříve, protože v podstatě pro všechny případy již dnes existují existuje eh, bezpečná alternativa. A já si myslím, že to je i v našem hospodářském zájmu a že bychom tedy měli eh, využít této příležitosti a podpořit malé a střední podniky, které zavádějí alternativní náhradní technologie v Evropě. Naopak fluorované skleníkové plyny většinou jsou využívány ze strany nadnárodních společností a pocházejí od výrobců v Číně. Hodně jsme se snažili prosadit pozměňovací návrh 4 a zapracovat ho do kompromisního pozměňovacího návrhu, ale bohužel eh, se nám tady nepodařilo naše ambice eh, prosadit a proto tento pozměňovací návrh nemůžeme podpořit. Nyní paní eh, Foster. Ano, já myslím, že pan Sejle se bude chtít eh, vyjádřit, ale teď asi neví, že toto projednáváme. Jak tady dneska dopoledne došlo k takovému drobnému eh, zmatku. Každopádně chci poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. Ta problematika není vůbec jednoduchá. Já si myslím, že je poměrně obtížná a myslím si, že nikdo z nás tady asi není eh, chemik, eh, takže se nemůžeme být přesně jistí, jakou chemikáli se jakou nahradit. Eh, Každopádně je to věc, která se táhne už eh, roky, takže teď eh, už se blížíme nějakému závěru. Já už jsem dříve říkala k některým eh, z těch pozměňovacích návrhů, že je budeme moci za naši skupinu podpořit, protože jdou správným směrem, například certifikace, školení, článek číslo 8 nebo 11, ta je také, myslím, široce podporována, pokud jde o prahové hodnoty ale myslím, že musíme zapracovat více na třináctce. Eh, to je to postupné eh, snižování využívání těchto eh, látek, podobně zpracovávání zpráv, eh, měření emisí, to je poměrně komplikovaně nastaveno, přesto to můžeme podpořit. Tam, kde ovšem vidíme problém, a ten problém je skutečně velký, to je možný případný zákaz nových produktů a také nové eh, alternativy a nové rejstříky o kterých se uvažuje, to je pro nás obtížně přijatelné. Ovšem v rámci kompromisu naše eh, skupina, alespoň delegace Spojeného království, může podpořit kompromisy 1, 2 a nemůžeme podpořit kompromis číslo 3 a 4 se všemi těmi stanovenými procenty. Já se k tomu stavím velice skepticky, protože komise nám předložila eh, tato přesná čísla, přesná data a já tomu jenom těžko mohu věřit, protože uh, Ehm, ne, že bych nechtěla stanovovat cíle, ale eh, trochu mě zaráží ta přesnost. 63%, 31%. Ehm, mně to přijde dosti ošemetné. A když jsme se to pokusili pozměnit v dobré víře, tak ehm, nemám pocit, že by ten pozměňovací návrh uváděl nějaká lepší čísla. Nám samozřejmě jde o snížení v rámci našeho výboru, ale Myslím, že je to potřeba ještě dále zanalizovat. Uvidíme, jak se k tomu postaví výbor Envy. Celkově tedy máme eh, problém s tím náhradními technologiemi, s tím postupným vyřazováním těchto látek z užívání. Myslím, že musíme vzít také v potaz situaci podniků a firm, které používají tyto látky, technologie jsou na nich závislé, musíme jim dát nějaký čas. Uvidíme, jak se ta zpráva ještě bude eh, vyvíjet dále. Děkuji ještě jednou panu zpravodaji. Pan předseda, paní Wills, prosím. Vielen Dank. Die Kommission... Děkuji. Eh, komise de facto eh, k tomu přistupuje jako k face downu a to je příliš tedy málo. Eh, my potřebujeme naprosté zákazy, jasné, jednoznačné. My jsme předložili pozměňovací návrhy, eh, kde eh, fluorové plyny mají být eh, v dohledné době zcela zakázány. U některých případů v nejbližších letech, u jiných 2015, respektive 2020 a u výjimečných případů později. To je určitě proveditelné a jde nám nyní o to, abychom jak si překonali eh, překážky ze strany těch, kterým nevyhovují. Evropská unie prostě musí také zakazovat a mm, to musí jít i na úkor eh, zařízení, které eh, prostě jinak by přinášely velké peněžní výhody. Jednoduše a prostě je třeba, aby se přizpůsobovala eh, výroba poptávce, včetně tedy poptávky po čistém životním prostředí. Zákazy eh, samozřejmě jsou eh, účinné, tedy musí být a jsou účinné jenom tehdy, když nejsou proděravněné výjimkami. Nemělo by smysl dát členským státům příliš velké pravomoce v udělování výjimek. Já doufám, že se nám tady podaří udělat, eh, dosáhnout kompromisu, ale eh, toto nařízení má smysl jenom tehdy, když se eh, zamezí veškerým mezerám. Děkuji. Děkuji paní Wills, paní za komisi pan Rhein z DG Krema. Děkuji vám za tuto zprávu, děkuji také za tu diskuzi. Samozřejmě, že se nemohu vyjádřit přímo k obsahu kompromisních pozměňovacích návrhů, protože jsme je zatím neměli možnost prostudovat, ale v zásadě, pokud jde o témata, o kterých se již dříve hodně diskutovalo, například zákaz služeb eh, nebo snižování působnosti omezování působnosti. To vše může být velice užitečné, ale je třeba to vnímat v celkovém kontextu. Takže bych eh, chtěl připomenout, že environmentální přínos těchto opatření záleží hodně na datu, eh, které bude stanoveno pro ta opatření na snižování. Pokud jde o harmonogram eh, stahování z trhu, tak bych chtěl vysvětlit, jak jsme došli k těm velice přesným číslům. My jsme vycházeli z harmonogramu na základě rozsáhlých studií, které počítaly s poptávkou a to dle dostupnosti alternativ, které jsou eh, bezpečné, komerčně dostupné a přitom energeticky účinné. Tyto studie jsou samozřejmě pochopitel eh, velice komplikované, ale jsou běžně dostupné, jsou k dispozici posouzení dopadu a tak podobně. A na základě takovýchto modelů jsme chtěli vypracovat určitý časový plán. Je potřeba ovšem vždy mít na mysli ten konečný výsledek, kterého chcete dosáhnout. Řekli jsme si, můžeme to nastavit na 60%, protože to vypadá hezky jako číslo. 63 se, se nám ovšem zdá ještě přesnější a tím pádem i důvěryhodnější. A jsou to tedy eh, čísla, kterých jsme dosáhli na základě stávajících modelů. Jsou to odhady velice konzervativní a snažili jsme se tam zapracovat i určitou, um, um, určitý prostor pro přirozené odchylky, tak jak se velice rychle vyvíjí nové technologie a jak se objevují další novější údaje za roky 2008 s těmi novými údaji samozřejmě získáváme přesnější informace, takže tam máme eh, ponechaný určitý prostor mm, eh, pro odchylky, tak jak se bude situace dále vyvíjet. Děkuji. Děkuji. Pane Parňo, chcete se ještě k něčemu vyjádřit? Ano, ale jenom velice stručně, pane předsedo. Tak zaprvé bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům a také jejich týmům za společnou práci. Myslím, že tady jasně zaznělo, že naším cílem je nastavit správnou rovnováhu. Snažíme se dosáhnout pokroku, pokud jde o potírání negativních dopadů skleníkových plynů, ale na druhé straně chceme nastavit tu rovnováhu správně, tak aby firmy působící v této oblasti mohly fungovat nadále, zvláště v současné situaci recese. Pokud jde o pozměňovací návrh, tedy kompromisní pozměňovací návrh 3 a 4, tak tomu jsem si se zájmem vyslechl poznámky paní Foster. Já jsem dosáhl konsenzu s paní eh, Síle z EKR, ale vím, že v rámci skupiny EKR nepanuje stoprocentní schoda, pokud jde o předložené kompromisní návrhy, což se týká například té britské konzervativní strany. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Uvidíme, jak bude probíhat zítra hlasování. Teď bych se ještě jednou vrátil eh, k bodu 7, což je modrý růst. Máme tady paní Vlasto, která eh, mezi tím dorazila, protože nevěděla, že jsme modrý růst již eh, probrali, tak ji dám nyní příležitost vyjádřit. Poté přistoupíme k železničnímu balíčku. Tak prosím, paní Vlasto. Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem měla určité potíže se spožděním vlaku, takže děkuji. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za vykonanou práci, za to, že eh, nám naslouchal, protože se nám to, tímto podařilo dosáhnout kompromisu v některých oblastech a díky tomu mám určitou důvěru, co se týče zítřejšího hlasování této zprávy. Nicméně i tak bych chtěla učinit několik připomínek takového obecného charakteru, aby mohly být ještě zapracovány do zprávy. Myslím si, že je nezbytné dosáhnout eh, rovnováhy mezi výkonem hospodářských aktivit a ochranou životního prostředí. A proto je třeba řídit se principem opatrnosti a nezbytnosti zajištění námořní bezpečnosti. A zároveň potřebujeme mít zdravý ekosystém, který by měl být i produktivní. A proto je tu zájem o to přistupovat udržitelně ve věci udržitelného modrého růstu, zajistit obnovu těchto oblastí a zároveň ochraňovat naše přímořské a námořní dědictví. Co se týče předložených návrhů, k tomu bych se také ráda vyjádřila. Myslím si, že v první řadě tato zpráva by měla být takovou uh, Ehm, cestovní mapou, která bude podporovat ten takzvaný modrý růst, o kterém se již tak dlouho hovoří. Nicméně EPP nepodpoří takové návrhy, eh, které předkládá pan Bizoto a týkají se hospodářské krize, ale jsou do určité míry příliš eh, faktické a extrémní. Krize samozřejmě postihuje všechny sektory, včetně tedy i uh, té oblasti tzv. modré ekonomiky. Nicméně my bychom měli na, tento, na tuto zprávu nahlížet jako na určitý pracovní program, a, měl by podpořit zejména obnovu růstu. Ehm, do určité míry tedy nemůžeme podpořit některé návrhy, které jsou příliš redundantní nebo jdou proti našim pravidlům. My podpoříme takové návrhy, které berou v potaz ty ultraperiferické oblasti, ostrovy a oblasti, které si přejí podpořit inovaci, výzkum a navýšit konkurenceschopnost v dopravě, cestovním ruchu a rybolovu, které jsou tak důležité ehm, v daných regionech. To je vše, pane předsedo. Děkuji paní Vlasto a nyní se můžeme eh, věnovat dalšímu eh, tématu, tedy eh, máme tu na pořadu jednání čtvrtý železniční balíček, ale stále nám tu ještě chybí paní Bilbao a pan Zíle, což jsou spoluspravodajové. Myslím si, že bychom tady mohli učinit menší přestávku a za 15 minut v 10.45 se tu opět setkáme a budeme se věnovat debatě o čtvrtém železničním balíčku. Kolegyně, takže mm, je čas, abychom se pustili do nekontroverzního železničního balíčku. Tak eh, k organizaci této debaty. Vezmeme to postupně. Takže začneme interoperabilitou, poté bezpečnost, poté ERA, a u interoperability vždycky nechá promluvit zpravodaje, potom stínové zpravodaje a poté eh, ostatní poslance. Totež eh, u bezpečnosti a totež u tématu éra, abychom eh, v tom neudělali zmatek a podobně budeme postupovat dnes odpoledne u těch třech zbývajících témat. Máme zhruba hodinu a půl, což znamená 30 minut pro na každé téma. A začneme interoperabilitou a zpravodajkou je paní Bilbao. Muchas gracias. Děkuji, pane předsedo. Eh, již tu máme diagnózu vypracovanou na základě dokumentací, kterou nám poslali nejrůznější agentury, instituce. Již jsme provedli nějakých 18 setkání, budeme v tomto pokračovat i v nadcházejících dnech. Přeprava v Evropě, tady si myslíme, že by mohla být konkurenceschopnější, čistější, užitečnější a méně nákladná pro uživatele a představovat více příležitostí pro operátory, eh, podporovat eh, volnou konkurenci a rozšiřovat nabídku. 7. května proběhlo společné zasedání a můžeme z těchto všech zasedání vyvodit, že je tu nedostatečná transparentnost, existují rozlišná pravidla v různých státech, některá jsou naprosto neproveditelná, existují historické monopoly, technické a politické bariéry pro rozšiřování trhu a nejasná definice uh, Eh, z toho všeho vyplývají problémy, které zabraňují vstupu novým operátorům, jde to na úkor malých a středních podniků, znemožňuje to opravdovou konkurenceschopnost a také to zabraňuje větším investicím. Další dopady prodlevy, autorizací eh, novým operátorům. Někdy to může trvat až dva roky, to znamená, všechny ty administrativní nároky jsou eh, dlouhodobé, vede to k nestabilitě, aby mohl sektor investovat více do tohoto trhu. Takže co můžeme učinit? V první řadě zapracovat tam příspěvky z té investiční položky eh, SIFTu Rail, eh, vylepšit transparentnost, zavádět jasná pravidla a uplatňovat pravidla, odstranit postupně, ale rychle národní pravidla, která se stále nepoužívají, vylepšit postupy, které mohou eh, podobně být uplatňovány ve všech státech, definovat protokoly a postupy, které dodají transparentnost a jasnost příslušným orgánům, sjednotit postupy a vyhnout se zapracovávání nových pravidel a na závěr jasným způsobem definovat roli Eh, agentury ERA a výsledky, jakých je možno dosáhnout. My si myslíme, že by se nám mohlo podařit dosáhnout úplné interoperability, vylepšit podmínky pro větší investice v železnicích, vylepšit kvalitu služeb pro uživatele, co se týče cen, kvality a lepšího užití. A jak toho dosáhnout? Máme určité nápady, nicméně abych si dnes chtěla vyslechnout ostatní spoluzpravodaje, abychom zjistili, zda v té diagnoze a v těch těch opatřeních souhlasíme. Myslím si, že první, co bychom měli učinit, je postoupit v tom politickém hledisku. Sdílíme tu diagnózu, sdílíme problémy, sdílíme opatření, které musíme přijmout, abychom ozdravili tuto situaci. Můžeme hovořit o přechodných opatřeních, o určitých uh, Eh, přidělených zodpovědnostech pro národní i tu Evropskou agenturu, nicméně je jasné, že tu diagnózu musíme sdílet a stejně tak ta řešení. Proto já tu nebudu hovořit o těch opatřeních, na kterých již eh, pracujeme a která jsou zapojena do zprávy. Nicméně chtěla bych ještě říci, že eh, je velice důležité nerozšiřovat v článku jedna ty výjimky z působnosti. Myslím si, že je důležité zachovat článek 54, co se týče těch korelačních tabulek a o té potřebě postoupit mezi jinými také v oblasti toho, co můžeme udělat, aby konečně státy uh, plnili všechny ty balíčky a rozhodnutí z oblasti železnic, eh, protože toto je opravdovou překážkou pro vyřešení té řady problémů. Pokud to neuděláme, tak vlastně by ty balíčky vlastně byly nekompletní a my se budeme neustále eh, rok za rokem obelhávat Evropa bude složitá, nicméně je vášnivé ji budovat a, a pokud tyto závazky splníme, myslím si, že bychom mohli být spokojeni. Je třeba odpovídat na tyto otázky, využít příležitost, ale i tu povinnost a, a proměnit tuto Evropu v Evropu ještě konkurenceschopnější, navýšit kvalitu, navýšit inovace, aby se nám podařilo vytvořit tu opravdovou interoperabilitu a evropský železniční prostor. A díky této diskuzi dnes a prostřednictvím těchto zpráv o to budeme prodiskutovávat a zjistíme tedy, zda si přejeme spíše zachovat statut quo, zachovat monopoly, uzavřený trh, nereagovat na krizi, anebo tedy pokročit vpřed ten argument krize je naprosto zásadní, ale je to také nezbytnost pro to, abychom nyní udělali ten krok vpřed, rozhodný krok vpřed i z politického hlediska. Vše tímto způsobem může být levnější, inovativnější, eh, může to vést k více pracovním místům, pokud tedy celý trh bude transparentní. A samozřejmě ještě jsou tu menší podrobnosti, které můžeme propracovat v nadcházejících dnech, ale já bych si nyní eh, ráda vyslechla další kolegy a zejména tedy bychom měli dojít k závěru, zda tedy sdílíme tu diagnózu, sdílíme ty problémy a i ta opatření, která bychom měli přijmout. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní Bilbao. Takže já bych chtěl šest minut přidělit zpravodajům, čtyři minuty stínovým zpravodajům a pak pohovoří další. Nyní pan Gloš, budu sledovat vaši řečnickou dobu. Ještě, eh, Děkuji, já bych chtěl omluvit kolegu Dekanese, který se v naší skupině tímto tématem zabývá. Eh, poprvé eh, v EPP tuto analýzu plně podporujeme jestliže hovoříme o technologii v tom čtvrtém balíčku, tak eh, ten balíček je celkový a zároveň zapadá do celké debaty transevropských sítí, eh, příslušné infrastruktury a potřebných zlepšení. V tomto parlamentu panuje už dlouho přesvědčení, že eh, rozmanitost technologií je právě překážkou vytvoření společného železničního trhu v EU. Eh, také máme zkušenosti a mají i někteří kolegové z, eh, zde z výboru, že vlak z Paříže do Německa musí projíždět eh, na tratích, kde má třikrát tři různá napětí napájecí, šestkrát se musí co si přehazovat, přepínat, takže to opravdu jsou překážky. Takže my nyní nechceme škodit evropským železnicím, naopak chceme, aby byly efektivnější a chceme, aby těch pravidel bylo daleko méně, než kolik je jich tady domluveny bilaterálně. A také Chceme dosáhnout také hospodárnosti, eh, na, eh, dosáhnout hospodárnosti a také efektivnosti zaměstnanosti na železnici. Neefektivnost eh, železnic samozřejmě nahrává jiným druhům dopravy, které zdaleka nejsou tak ekologické. Třeba mezi Belgií a Lucemburskem Eh, jestliže Jestliže lidé musí v Arlonu přestupovat, aby se dostali z Bruselu do Lucemburska, přestupovat eh, z vlaku na autobus, tak příště pojedou autem. Eh, dnes se cestuje z Bruselu do Lucemburku déle než v roce 1952. O to nám právě jde, aby to neexistovalo. Prostě my eh, nechceme eh, technologickou roztříštěnost, my chceme eh, chránit železnice a to znamená zjednodušit technologie a zefektivnit. My nemůžeme připustit, abychom se dostali mezi blízké kameny technologické diskus, diskuse. Často se nám stává, že máme na slyšení dva techniky, jeden říká, tak to může být uděláno a za dvě minuty se ozve jiný, který řekne, že je to nepraveditelné. Čili toto musí si technici vyřešit sami. A také chceme být na bezpečné straně my můžeme říct, že chceme podporovat tu a tu technologii a pak přijde nějaká jiná instituce a řekne toto bezpečnostně není dostatečné a tím pádem se to všechno zruší, takže to nejde. Takže já věřím, že tento čtvrtý železniční balíček bude eh, efektivně podpořen a vyšle dobrý eh, signál na venek. Děkuji. Nyní paní Ayala Sender 4 minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla přivítat tento návrh týkající se interoperability ze strany Evropské komise. Byla jí zapotřebí právě z důvodu těch historických překážek, o kterých víme. Je to i v tom čtvrtém balíčku, a zejména se to týká otázky interoperability. Také jsem ale chtěla říci ohledně toho balíčku, že hovoříme o těch pilířích, ten technologický, ten již pokročil, pak jsou tu ty další eh, jako řízení nebo ta oblast trhu, to bude asi konfliktnější nebo političtější. A eh, možná to bude zoufalé, ale eh, alespoň z toho dnešního zasedání bych chtěla říct, že i ta otázka řízení je důležitá, protože v i té interoperabilitě dochází k projevům protekcionalismu, zase to přináší další potíže, překážky. Uh, Víme, že se jedná <clears throat> o velice specifický sektor, to samozřejmě bereme eh, v potaz. Vždyť už tu projednáváme čtvrtý balíček, takže bych si nepřála, aby u pátého balíčku jsme řešili stejné problémy, tak jako to bylo již v tom prvním balíčku. A co se týče uh, tedy těch eh, reform, zase se to říká, přicházíte tady s těmi evropskými pravidly, vždyť ani ty národní pravidla se neuplatňují, takže jak chcete ochraňovat ještě lépe ty eh, národní trhy, takže ať tu to budete na, předkládat stále víc, tak v terénu se vlastně nic neděje. Je třeba přiložit ruku k dílu, dát se do práce, pracovat takovým způsobem, abychom opravdu odstranili všechny i ty národní restrikce. Už tu zaznělo, že lhuty jsou příliš krátké, že národní agentury eh, k tomu mají mnoho co říct, nicméně já si myslím, Eh, že v podstatě národní agentury mohou říct si, odstraníme ERU a pak budou ty národní agentury mít povinnost dávat ty certifikáty, eh, vytvářet ty takzvané one-stop shop a rozhodovat o různých záležitostech, že to bude muset procházet těmi národními agenturami, ale ty by pak museli vypořádat celý ten proces a, a bychom tedy vyslyšeli ty přání ostatních. Já v tom souhlasím s paní Bilbao. Asi nejsem příliš optimistická, co se týče diagnózy. Samozřejmě komise ehm, se snažila překonat všechny ty národní ochrany, ty restrikce ze strany těch národních operátorů takže je tu celá řada výhrad, existuje vysoká míra protekcionismu, ale ještě bych vám chtěla říci, že bych byla ráda, kdyby v určitou dobu tady byl takový pilotní projekt, který mohl být takový doplňkový, co se týče e, právě toho rotačního charakteru té interoperability. Je třeba tedy brát v potaz celou tu zónu, ten evropský rozměr sdílení hranic, i těch interních granic, hranic, abychom tu měli tedy eh, jednu stejnou železniční kolej, kterou by mohli sdílet všichni, mohli by to využívat všechny, eh, všechny eh, agentury, aby prostě celá ta evropská zóna byla sízná pro uh, všechny. Takže já tady v tomto souhlasím s paní Bilbo, tedy je nezbytné maximálně spolupracovat. A to si myslím, že ty prvotní názory ale nejsou příliš povzbuzující. Děkuji, pan Kramer. Ja, ich bedanke mich auch für Frau Bilbao und wir werden... Tak eh, já Myslím, že s paní Bilbao budou muset eh, spolupracovat dobře a já myslím, že se nám to podaří eh, včetně tedy spravedlností nových zpravodajů. Eh, cíl je nám společný, chceme jednotný železniční prostor v Evropě, protože ty národní železnice to jsou tedy poslední nacionalistické úřady na evropské půdě já musím zapakovat, že budoucnost eh, železnice je evropská a pokud budeme mít interoperabilitu a všechny ostatní, budeme mít zaměstnanost a budeme šetřit náklady a to je budoucnost železnice, takže do toho se prostě pustit musíme. Současný stav je neudržitelný, na tom se shodneme všichni, včetně komise a nakonec i národní železnice, jenom eh, potíže jsou s tím, co s tím dělat. My tedy máme takzvanou cross acceptance, domnívali jsme se, že tím je něco eh, vyřešeno, ale není to tak. Ale my máme TSI a těch výjimek je tam tolik, že je to v podstatě neúčinné. Uvedu vám dva příklady. Máme tedy dohodu, eh, že budeme mít eh, úrovňové, na úrovňová nástupiště eh, na nástupiště, tedy na úrovni nástupu vlaku. Bohužel ta nové podzemní nástupiště ve Stuttgartu je šikmé, takže tam to neplatí, takže tam se, kde se, objevila, kde se objevila výjimka. Nebo máme eh, železnici eh, Paříž-Bratislava, eh, kde už od jak živá jezdí nákladní doprava, ale nyní inovovaná trať je příliš strmá a nákladní vlaky po ní jezdit nemohou. Jak je toto možné pro Boha? bylo to vybudováno s evropskými penězi. Takže podle ERA tak to znamená, že je třeba přeskoumat sítě. ERA samozřejmě nemůže vzít eh, všechny zodpovědnosti Národní úřadu, takže je tam konflikt, ale zajímavé je to, jak se vyvíjí. Eh, Národní železniční společnosti si zřejmě uvědomují, že existuje nadřízená instance a eh, sice hovoří o interoperabilních aspektech, ale eh, de facto důležité je, aby ERA mohla rozhodovat. 90% se, se řeší bez problému, ale těch zbývajících 10% to musí řešit ERA. Dále eh, je třeba eliminovat výjimky, protože všichni říkají, máme sice TSI, no dobře, ale tady potřebujeme dělat trošku jinak, tak to nesmí jít. A další věc, eh, u interoperability eh, hrají roli také hluka emise. Prostě nemůže to být tak, že o hluku se hovoří v jedné zemi a v druhé ne, poněvadž to je opět eh, problém deformace konkurenčního trhu. Podobně jsou to tedy různé přístupy k diesel lokomotivám a samozřejmě snižování emisí jak akustických, tak tedy těch eh, výfukových, tak eh, tady skutečně to je důležité, musíme s tím něco udělat. Ano, děkuji, pan Zíle. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že tato výměna názorů byla zamýšlena tak, že budeme mít možnost diskutovat o tom technickém pilíři návrhu Evropské komise a je zajímavé vyslechnout si k tomu poznatky kolegů, kde vnímají problémy či možná řešení. A myslím si, že je vždy možnost návrh komise dále zlepšit. Konkrétně tedy k interoperabilitě. Zde bych chtěl říci, že na úrovni rady prošel tento eh, balíček poměrně rychle, vyjímá TSI a agentury ERA, eh, kde zatím eh, panují určité názorové rozkoly, ale já si myslím, že se nám podaří u toho technického pilíře brzy dosáhnout pokroku. Dále bych chtěl říci, že pokud jde o interoperabilitu, tak největším problémem je, jsou postupy a také odpovědnosti, tedy kdo odpovídá za co. Agentura ERA nepřevezme úplně všechny odpovědnosti, ale je třeba zajistit, aby ten, kdo dělá konečné rozhodnutí, má patřičnou odpovědnost zejména v případě, že rozhodnutí se ukáže být nakonec nesprávným. Takže tyto postupy musí být nastaveny pochopitelným jasným způsobem, musí být transparentní. Také nemůžeme očekávat, že by národní agentury byly najednou zrušeny, přestaly existovat. K tomu jistě nedojde. Ale je důležité uvědomit si, nakolik budou národní agentury omezovat přístup na trh. K tomu by nemělo dojít, to bychom neměli dovolit. Jinak si myslím, že se nám podaří s touto záležitostí rychle pokročit. Děkuji, pane Zíle. Nyní, pane Panio, máte dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, souhlasím s komisí pokud jde o ten systém povolování, Ale ta otázka interoperability ještě není úplně správně nastavená. Je třeba posoudit odpovědnosti jednak na straně národních agentur a na straně agentury ERA. Myslím si, že je třeba e, zajistit, aby postupy povolování vyřešily veškeré problémy, které tady existují a ERA by měla být takovým stučným bodem mezi jednotlivými národními agenturami. ERA by se mohla okamžitě stát takovým jednotným kontaktním místem pro vydávání povolení pro vozový eh, park či vlaky, které překračují eh, hranice. Toto by se mělo eh, dostatečně posoudit, ještě než bude eh, železniční legislativa revidována. Myslím, že bychom se měli především zbavit té koncepce povolování na úrovni národních agentur. Jsou to eh, zbytečné uh, podsystémy, které takto eh, vytváříme a rozředuje to odpovědnost. Eh, zejména pokud jde o povolování uvádění na trh, anebo pokud jde o zajištění technické schody mezi vozovým parkem a eh, dalšími technologiemi, především infrastrukturou. Další věc, to jsou podmínky, za níž se omezit nebo stáhnout již vydané povolení. Děkuji. Pan předseda, teď další řečníci k interoperabilitě. Pan Bak, máte dvě minuty. Kdo chce ještě vystoupit, dejte mě vědět. Nemohu vám číst myšlenky, takže se prosím přihlašte. Teď pan Bak na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že e, podporujeme rozhovory, jsme pro zlepšování bezpečnosti na železnici, ale neměli bychom se dopustit té chyby, že kvůli nedostatečné konkurence schopnosti e, je třeba ustupovat, ale naše úloha je e, bezpečnost prostě chránit. Bezpečnost je nyní založena na pravidlech a předpisech, které si eh, železniční společnosti stanovily sami, ale eh, my tady prostě potřebujeme konsekventní úsilí od eh, výrobců, od průmyslu, aby tady nedocházelo k jakési sebeobraně jednotlivých systémů a vymezování se proti systémům jiným. Důležité je bezpečnost ve třech eh, předpisech, jak tedy interoperabilita, tak také železniční agentura eh, a tak dále. Je třeba identifikovat eh, přesné roli jednotlivých aktérů a rozdělit zodpovědnosti. Pokud je zodpovědnost eh, nejasná, tak to je to nejnebezpečnější, co může být. Mně zde chybí jasná závazná pravidla, eh, která se týkají údržby, certifikace, kontroly a tak dále. A zejména konkrétní, trošku konkrétnější podobu sociálních podmínek. Myslím, že návrh komise je zde velmi povrchní a také kompetence eh, a kompetentnost eh, zaměstnanců tady hraje také mimořádně, mimořádně důležitou roli. Takže ano, tak to bylo spíše tady o bezpečnosti než eh, o interoperabilitě. Dobře, takže nyní přestoupíme k bezpečnosti a je to zpráva pana Kramera a máme na ní 6 minut. Bezpečnost samozřejmě sehrává významnou roli a my v Evropě bezpečnost eh, nechceme oslabovat, nýbrž dosahovat maximální možné úrovně bezpečnosti. Přičemž všem je třeba říci, kdyby byla stejná bezpečnost eh, všude v dopravě, tak jaká je na železnici, tak bychom na tom byli opravdu dobře eh, v dopravě eh, silniční jsou desítky tisíc nehod každý rok, ale pokud se něco stane na železnici, všichni o tom mluví, o každém jednotlivém případu, takže skutečně železnice je bezpečná. Certifikát navrhovaný komisí, bezpečnostní certifikát, tak tady je jasný přístup, je tř, eh, jasný postup. Musí provádět kontrola, musí být materiálně a personálně vybavení. Ale eh, bezpečnost a certifikát o bezpečnosti to tady není. Čili my můžeme mít certifikovanou firmu, ale jestli také lidé jsou eh, schopni kvalifikovaně pracovat, tak to tady nemáme nějak postižené tím certifikovaným. Takže je třeba mít nejenom plán ve firmě, plán bezpečnosti, ale také garance, garance, že se bude plnit. Druhý bod. Certifikáty platí v celé EU. Ale to v podstatě už máme řešeno tou takzvanou cross acceptance. Jestliže tedy je lokomotiva Eh, homologována v jedné členské zemi, pak musí být homologována automaticky všude jinde, leda, že by členská země eh, doložila, proč to není v jejím konkrétním případě možné. Takže tady zatím máme regionalizace, do, spolu se domluví, já nevím, Německo, Francie, Benelux, nebo možná Česko, Polsko, Slovensko, nebo možná Skandinávie, tak toto bychom chtěli rozšířit na celou Evropu. A samozřejmě máme zde národní specifika, která nelze vyřešit jednotně evropsky, to je jasné. Ale, jak už jsem řekl, era evropský regulátor musí mít poslední slovo. Kolega Bach má pravdu, pokud ta eh, zodpovědnost bude eh, nejasně definovaná, čili eh, systém organizované nezodpovědnosti, ten si určitě nepřejeme. Takže éra samozřejmě eh, nemůže, nemůže rozhodovat přes hlavy všech, ale prostě eh, pokud eh, něco nejde, pak ERA má právo požadovat zdůvodnění a poté rozhodnout. My chceme na jedné straně lepší přístup k evropskému trhu, ale na druhé straně nechceme snižovat standard bezpečnosti to je jasné. My v Německu máme spolkový úřad pro železnice a v jejich analýzách se vychází z toho, se počítá prostě ze stoprocentní bezpečnosti. Kdybychom to též uplatňovali na silnicích, tak by prostě nevyjel nikdo. Takže my potřebujeme provést analýzu rizik. Prostě je třeba eliminovat ta nejhorší rizika, ale v podstatě málo kdy se eh, lze v praxi pracovat se 100% bezpečností, ta prostě neexistuje. Nicméně chceme maximální možnou bezpečnost a nechceme mít nějaký jaksi evropský společný jmenovatel. My chceme posilovat bezpečnost, ačkoliv eh, je na tom železnice už teď dobře. Takže eh, v tomto smyslu bude napsaná moje zpráva. Já samozřejmě eh, se těším na vaše na vaše připomínky a jak znám tento výbor, tak myslím, že dosáhneme kvalitní kompromisu, posuneme železnici vpřed, bude to pro mobilitu dobré, pro ochranu klimatu. Eh, pokud by eh, železnice měla vyšší podíl, tam jsou totiž jaksi fixní náklady daleko vyšší než u silnice, a jestliže na, této, na těchto eh, železniční eh, trati, kde má, která má určité fixní náklady, pokud eh, tam tam bude jezdit větší počet eh, lidí, eh, tak to bude samozřejmě efektivnější. Eh, třeba ve srovnání se Spojenými státy, tam je nákladní doprava ze 40% na železnici, zatímco u nás jenom 17%. Tak já myslím, že těch 40% nedosáhneme příští rok, ale měli bychom o zvyšování podílu usilovat. Děkuji. George na 4 minuty. Ja, vielen Dank. Ich äh, bedanke mich für die zusätzliche Redezeit. Tak děkuji, e, děkuji vám e, e, za další řečnický čas. Já tady nebudu opakovat to, co už jsem řekl před chvíli, ale přece jenom bych se chtěl zastavit u několika bodů. Rozdělení kompetencí mezi ERA a národními agenturami je, to je považuji za velmi důležité. Myslím si, že je třeba to jasně stanovit, poněvadž eh, myslím, že by nebylo vhodné ani možné, aby ERA eh, v příš, na příště eh, řídila úplně všechno. Ona má svoje úkoly, důležité úkoly, ale ne, ne všechno. Hovořil jste tady o TSI, že tady tam není všechno zcela dořešeno. Hovoří se o nějakých deseti nebo 12 tisících eh, předpisech, které mají platit celé v Evropě. Já si myslím, že eh, pokud eh, by se de facto to, co platí v celé Evropě, prosadilo, bylo by možné odbourat spoustu národních předpisů. Pokud se týče infrastruktury, materiálu a podobně, já si myslím, že tady je třeba prodloužit přechodné lhuty aby bylo možné dovyužovat stávající materiál a mít dost eh, času na předzásobení tím novým. Eh, čili eh, pokud bychom žádali uspěchanou obnovu, zbytečně bychom zvyšovali náklady. Tak domnívám se, že že rozdělení zodpovědnosti je třeba jasně na papíře stanovit. A ještě k tomu, co řekl eh, kolega Groš, eh, tedy jak to běží dnes a jak by to nemělo být do budoucna, čili tady ty problémy mezi Belgií a Lucemburskem, kdy Lucembursko eh, po, musí mít na svých lokomotivách 4 až 5 zabezpečovacích systémů, poněvadž s nimi výjíždějí do Belgie, Francie, Německa. Eh, eh, tady eh, sice byl, byl tady společná investice s Eh, Švýcary do jednotného eh, bezpečného systému, ale bohužel tedy eh, Belgičané, Francouzi a další používají svoje zavedené systémy, takže nic. Je to složité, poněvadž testy se mohou dělat pouze v noci, může to dělat pouze národní dopravce, pak se to musí sdělit přes hranice. V Belgii třeba taky není úplně jasné, kdo za co zodpovídá. Ne, takže co se od nás očekává? Očekává se to, že tenhle ten blázinec skončí a že do budoucna eh, to bude uspořádané a jednotné. Takže já si myslím, že eh, tady by měla éra sehlát svoji roli. Eh, my vidíme, že to funguje ve vzduchu, Airbus, že, takže hm, proč to nezavést také na železnici. Děkuji, paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také se zájmem a uspokojením obdržela návrh komise, co se týče směrnice o bezpečnosti a příslušných změn. Já chápu samozřejmě, že tady něco co očekávali i občané, abychom tu měli jednotný certifikát týkající se bezpečnosti na úrovni EU. A je pravda, když se něco takového vysloví, že je třeba odstranit překážky. Nemůžeme říkat, ne, my snížíme bezpečnost, my pracujeme ve prospěch maximální bezpečnosti na železnicích což jsou rozhodně bezpečné dopravní prostředky a je zapotřebí, aby toto mohli využívat národní operátoři, ale rozhodně ne jakožto určité alibi pro zavádění nových restrikcích a přicházet s novými obtížemi, které by měl představovat tento jednotný certifikát. Rozhodně by to mělo fungovat dobře a mělo by to vést k plné interoperabilitě. Uh, je třeba být koherentní, zajistit toto mezi oběma směrnicemi, tou o interoperabilitě a tou o bezpečnosti. A mělo by to představovat zase další ten krok směrem k té jednotné železniční zóně. Souhlasím s panem Bachem, když hovoří o tom propojení mezi interoperabilitou a bezpečnostní. Hovoří se tu o tom sociálním balíčkem, je tu zapotřebí, aby tu byl určitý sociální balíček eh, v rámci toho čtvrtého balíčku, nemůžeme na to zapomínat, protože tu stále jeden velký otazník a ten se týká právě té otázky restrukturalizace. My jsme proti, nicméně uh, Eh, určitě je to něco, co by mohlo představovat určitý krok zpět. Takže zase musíme hovořit o vyškolování, o zachování, uh, o rozvíjení kapacit, e, je třeba posílit spolupráci mezi příslušnými orgány. Navíc, když budeme hovořit o tom evropském certifikátu bezpečnosti, tak nás to právě vede k té nezbytnosti vytvořit určitý evropský prostor pro zodpovědnost, e, pro například případy e, nehod. Samozřejmě, že si něco takového nepřejeme, ale eh, je třeba se poučit z toho, k čemu dochází nebo došlo a tedy hovořit tedy o nějakém společném přístupu, který budeme sdílet, který vyjednáme pro otázku bezpečnosti na evropských železnicích. Děkuji. Děkuji vám a nyní par Benin za liberály. Děkuji a myslím si, že asi ani nepotřebuji čtyři minuty. Myslím si, že se tu hodně zhodneme, takže asi bude jednodušší dosáhnout nějakého hlediska tady v parlamentu spíše než kde jinde. A paní Ayala Sender právě řekla, že asi zaznamenáme určitý odpor a určité výmluvy ze strany národních eh, orgánů, že to budou argumentovat o tom, že jakákoliv harmonizace bude postihovat právě otázku bezpečnosti a musíme tedy i na tomto zapracovat, abychom se vyhli podobným argumentacím, aby se nám podařilo pokročit vpřed. Velice souhlasím s tím, co řekl Michael, zejména o tom eh, evropském certifikátu, Eh, musí být klíčový. Tady se opravdu snažíme eh, vytvořit určitý eh, model sdílení železnic. Pokud se nám to nepodaří, tak i samotný dopad a náklady budou vyšší. My si toto přejeme. Samozřejmě budou tu určité národní výjimky. Určitě to bude zase ta otázka rozchodu koleji. Toto budou eh, zmiňovat asi různí kolegové, ale jsou tu určité specifikace pro určité sítě, pro určité rozchody kolejí, toho bychom se tedy měli držet a rozhodně bychom to neměli nějak zacházet zase zpět. A ještě eh, musíme zajistit, že se zachová bezpečnost, sníží náklady, ale zajistit, aby celý systém nebyl byrokraticky. Přejeme si být, mít opravdu efektivní železnice s minimální byrokratickou zátěží. Další záležitost je celý ten proces certifikací, který si vyžaduje upgrade těch eh, formulářů. Ano, může si to vyžadovat určitou aktualizaci, nemusí to být nic zase tak zásadního. Ehm, pokud tedy eh, bude nezbytné provádět aktualizaci všech eh, modelů, všech formulářů. Mohlo by to být příliš komplexní, ale touto cestou bychom asi nechtěli zacházet, takže zase je třeba zajistit, aby toto bylo ještě propracováno. Pak jsou tu ještě další věci týkající se era, eh, ale k tomu, co řekl pan Bak, ohledně těho stávajícího vozového parku. Tady je třeba zajistit, aby eh, to nebylo příliš mnoho těch národních certifikátů, jednoduše ty, eh, ta vozidla, která dojdou v tom, do toho konce svého životního cyklu, nemuselo by projít tím evropským certifikátem a pak eh, ještě dále ve věci ERA zase je důležité vědět, jak je, jaké je propojení mezi ERA a národními agenturami. Tady to bude určitý druh eh, subkontratací Eh, co se týče tedy toho příslušného vztahu, je důležité se vyhnout nějakému střetu zájmu, když budeme vytvářet evropský systém a brát v potaz obavy členských států. Děkuji a eh, ještě předtím, než dám slovo panu Zílemu, chtěl bych přivítat skupinu návštěvníků na pozvání paní Ayali Sender. Přicestovali k nám z Aragonu z venkovské oblasti Aragonu. Vítám vás v našem výboru. Doufám, že toto eh, zasedání pro vás bude zajímavé. Já jsem měl to potěšení, že jsem navštívil Aragon, je to krásná oblast. Vítám vás v našem výboru pro dopravu a ať se vám u nás líbí. Tak, pane Zíle, čtyři minuty. Eh, Děkuji pane předsedo. Já bych se ještě vyjádřil k tomu systému jednotné certifikace v Michaelově zprávě. Myslím si, že je skutečně potřeba si ujasnit, zda jsme připraveni obejít se bez části B tohoto osvědčení či certifikátu, protože potom by tam zůstala pouze část A. Pokud Národní agentura tu část A již vydala, tak je potřeba ji respektovat, musí být respektována všemi ostatními agenturami. Chci se zeptat, zda jste někdy tu část A viděli. Já ano, vím, co v ní je a vím, co je obsaženo v části B. Část B je v podstatě jakousi licencí, eh, umožňují, tedy Ačko je licencí pro provozování a eh, Bčko už je mnohem techničtěji, takže pokud bychom se omezili pouze na část A, mohli bychom ohrozit bezpečnostní standardy. I kdyby všude existoval stejný eh, rozchod železnic, tak pořád bude situace na severu Švédska dosti odlišná od situace třeba ve střední Evropě, takže si myslím, že bychom neměli na ten aspekt bezpečnosti zapomínat tím, že zrušíme část B, protože velice často je část B využívána jako argument eh, pro odmítnutí otevření trhu. To jsou skutečně kontroverzní záležitosti a je to také jedna z nejdůležitějších věcí v Michaelově zprávě, která se odráží částečně i v mé zprávě. Další řečník, prosím. Eh, děkuji. Já se domnívám, že návrh Evropské komise o bezpečnosti, interoperabilitě a ERA se ubírá správným směrem, protože Tady dochází ke zjednodušení, zrychlení centralizace, vydávání povolení, provozové parky, a e, zjednodušení systému certifikace. Jsou to tedy výhody, které nám tyto změny přinášejí a jsou to výhody podstatné. Národní přístup totiž e, doposavat trh e, pokřivoval a pokud standardizujeme postupy napříč Evropou, tak snížíme potřebné lhůty, náklady a přitom podržíme vysokou úroveň bezpečnosti. Já si tedy myslím, že to je krok správným směrem, neměli bychom se ubírat zpátky. Důležité eh, je samozřejmě nastavit ty postupy správným eh, způsobem. Ale co je potřeba předně zajistit, je koordinace mezi agenturou ERA a národními agenturami. Ta musí dobře fungovat a je potřeba zkrátit dobu pro rozhodování. Musíme také zajistit eh, míru nákladů a času potřebného pro uvedení na trh. Tyto lhuty musí být zkráceny, ale musíme udržet vysokou míru bezpečnosti. Také musíme dát eh, agentuře ERA dostatek personálu, aby byla schopná plnit své funkce. Dále musíme zajistit, aby přechod ze starého systému na systém nový proběhl řádným způsobem a netrval příliš dlouho. Dále je třeba udělat maximum eh, pro to, aby se národní standardy eh, um, adekvátně promítly do ERA. Myslím si, že je třeba se také zamyslet nad eh, vztahy mezi těmi, kteří odpovídají za provoz eh, zprávu infrastruktury a těmi, kdo provozují vozový park. Nezapomínejme na tragédie, k nímž došlo v železniční dopravě díky nedostatečné komunikaci, takže tady musí být jasná vazba mezi správci a majiteli. Další řečník, prosím, eh, děkuji. Pan Porňo, já bych se chtěl vyjádřit k otázce bezpečnosti. Myslím si, že je předčasné u agentury ERA eh, říci, že by měla plně nahradit současné národní agentury. Proto navrhuji, abychom tam eh, zapracovali ustanovení, kde řekneme, že v případě odvolání nebo nějakých nedostatků zasáhne tato agentura. Jinak si myslím, že role národních agentur nemůže být omezena pouze na um, dobrovolné kontroly ex post, pokud jde o vydané osvědčení, vydané certifikáty státy. Myslím si, že směrnice o bezpečnosti by měla nastavovat systém pro bezpečnost a interoperabilitu, který by nám měl zajistit harmonizaci národních pravidel a zajistit jednotný přístup pro vydávání bezpečnostních certifikátů. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Tak to je vše, pokud jde o e, tuto část. Pokud budeme mít ještě čas, můžu nakonec předat slovo zpravodajům. Pane Benine, chcete se ještě vyjádřit? Je to procesní, procedurální záležitost? Ne, já se chci vyjádřit eh, k ERA. Ale my nejprve dáme slovo zpravodajům a teprve potom dalším řečníkům. Takže teď se dostáváme k ERA. Roberte, máte šest minut. Všichni se, jak vidíte, na agenturu ERA nesmírně těší. Pán Cíle, děkuji pane předsedo, já jsem velice rád, že kolegy tato problematika takto zajímá. Jde tedy o ten třetí pilíř a podle mého názoru v podstatě schrnuje ta první dvě témata, tedy interoperabilitu a bezpečnost. Z tohoto důvodu asi nebude obtížné dosáhnout kompromisu, pokud jde o rozšířenou roli agentury ERA. Tato agentura má nabývat nových funkcí, bude vydávat jednotné bezpečnostní certifikáty pro železniční společnosti, které fungují v Evropské unii a za druhé bude povolovat eh, konkrétní železniční vozidla a vydávat potvrzení o schodě u vozového parku a signalizačního zařízení, což by mělo posílit fungování celého železničního systému a vyřešit současné problémy. Já si myslím, že bychom měli zvážit eh, celkovou současnou situaci a pokud budeme potřebovat určité přechodné období pro zavedení těch nových funkcí ERA, tak je potřeba to tam zapracovat, protože v prozatímním návrhu komise toto období není. Ale můžeme se potřebovat poučit z agentury pro letectví. Pro tuto agenturu jsme přechodné období zavedli a prozatím nám fungují národní agentury pro letectví, takže je možné zamyslet se nad tím, zda um, nechceme nějaké přechodné období. Nicméně neplatí, že by za několik let eh, přestaly úplně národní železniční agentury fungovat. Pokud jde o to, kdo za co platí eh, při udělování a vydávání certifikátů, tak v Evropské unii je to tak, že někde se certifikáty vydávají zdarma, hradí se to vlastně ze státního rozpočtu ale jsou tady také členské státy, kde jsou te, kde jsou tyto služby velice nákladné. Naším úkolem je najít nějaké řešení, zamyslet se ovšem především na přínosech pro klienta, ať už je to výrobce nebo železniční společnost. Měly by existovat vždy dvě možnosti. Buď to získat certifikát od agentury ERA za určitý poplatek. To znamená, že takový certifikát by potom ovšem byl platný pro celou Evropskou unii, anebo by tu byla druhá možnost, pokud by železniční společnost nebyla až tak ambiciozní a chtěla by fungovat pouze v rámci jednoho členského státu, tak by měla možnost využít možnosti získat certifikát od Národní agentury. Pokud by klient neměl na výběr, tak by se omezily mm, služby poskytované agenturou ERA a Národní agenturou. Pokud ERA převezme funkce Národní agentury eh, eh, rychle, tak je potřeba nastavit si způsob spolupráce s národními agenturami, protože my nechceme lhůty pro, prodlužovat a navyšovat náklady pro provozovatele v železniční dopravě. Tento problém jako politici musíme mít na paměti a pokusit se dosáhnout kvalitního kompromisu. Můžeme navrhnout eh, to jedno kontaktní místo pro všechny provozovatele, kteří o to budou mít zájem, ale i tu alternativu pro provozovatele, kteří budou chtít fungovat pouze na jednom trhu jednoho členského státu. Pak ještě ta otázka izolovaného trhu. Já jsem to probíral nejenom se zástupci Litvy a Estonska, ale také e, se zástupci Finska a tady jde o ten rozchod e, 1524. Tyto železnice nejsou až tak izolovány, byly integrovány dříve do eh, systému bývalého sovětského svazu, ale teď jsou vlastně izolovány od zbytku Evropské unie. Ta situace je eh, v tuto chvíli trochu zmatená. Databáze, která byla vytvořena o rozchodu 1524 je dnes v Moskvě. Je to kompletní databáze o vozovém parku pro tento rozchod a nevím, co by se stalo, kdyby všechny tyto úkoly najednou dostala ERA, přičemž by nebyla schopna certifikovat tento vozový eh, park kvůli nedostupnosti eh, té databáze. Takže to jsou technické záležitosti, ale je potřeba je vyřešit a překonat tuto anomálii, kdy lokomotivy v Lotyšsku a Litvě nebo z těchto států nemohou překročit eh, hranice a to se týká zase vozového parku eh, ve Finsku, který nemůže přejíždět eh, do Ruska. Doufám, že se nám podaří k tomu najít dobrý kompromis. Děkuji. Děkuji. a ještě než eh, přidám slovo panu Rikemu, chtěl bych přivítat jejich pozvané hosty, paní Grisbech z, z oblasti Bule Efobach, a já předpokládám, že je to z regionu poblíž Mec. Vítejte na zasedání našeho výboru pro dopravu a cestovní ruch. Ať se vám líbí v průběhu vašeho pobytu a doufám, že budete považovat naši práci za zajímavou. Eh, rozhodně eh, je zajímavé, že eh, dalším řečníkem bude francouz, pan Dominik Rike. Prosím, máte čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, s velkým zájmem jsem si vyslechl všechny příspěvky týkající se interoperability, bezpečnosti a agentury a také, co řekl ohledně agentury Robert. Myslím si, že obecně zde v parlamentu všichni souhlasíme, zejména tady ve výboru jsme všichni Evropané, sdílíme um, názory na železnici. Tady v tom nejsou žádné problémy, ale když se zaměříme na eh, větší míru podrobností této směrnice, vyvstávají určité rozkoly, které nejsou jasné na první pohled. Co se týče agentury, tady je právě ta záležitost interoperability a bezpečnosti důležitá. Agentura přechází z takové určité normativní struktury na tu operativní a je třeba se nyní zaměřit na to, kam zapracujeme tu danou příslušnou pravomoc pro agenturu. Z toho operativního hlediska tady asi panuje zhoda, ostatně i ve směrnici je to jasné, co se týče těch technických specifikací, bezpečnostních opatření, společných bezpečnostních metod. Toto by mělo být definováno agenturou, Evropskou železniční agenturou. O tom platí obecný souhlas. Ale co se týče těch výkonných pravomocí, tady se to trošku komplikuje e, například ty bezpečnostní certifikáty, kdo je bude vystavovat, komu je bude vystavovat, na jaké úrovni to bude probíhat. Robert tu hovořil o té možnosti, že by se to provádělo na dvou úrovních. A autorizace pro uvádění na trh poskytované služby, tady v tom jsou určité rozdíly. Každý eh, bude moci zapracovávat určité prvky které by mohly ohrozit tu integraci a interoperabilitu vždy na základě nějakých bezpečnostních argumentů. Budou tvrdit, není možné to provádět tak či onak, nebo budou argumentovat tím, že agentura nemá dostatečné prostředky. Takže eh, jak reagovat na tyto technické námitky? Co se agentury týče, je třeba definovat určité prvky. Za první řadě opatření a prostředky, které bude mít agentura k dispozici. Já jsem velice podrobně analyzoval návrh komise i příslušné přílohy a myslím si, že prostředky agentury a to, eh, s čím se tu počítá, jak si neodpovídá návrhům. Ehm, je třeba tedy brát v potaz lhůty a možné prostředky a tyto musí být adekvátní k těm navrženým programům a požadavkům, protože v opačném případě vše to, co by eh, mohlo zabrzdit ty argumenty v tomto hlediska by pak bylo platné. A pak, eh, co se týče převodu pravomocí z těch národních eh, orgánů na agenturu, tak možná by stálo za to ještě revidovat určité postupy. Někteří z kolegů na to již odkázali. Možná bude zapotřebí i delší eh, lhůty, aby opravdu vše bylo zodpovědně probráno, eventuálně tedy nějaké přechodné období. Pak otázka tedy toho přechodu z národních agentů, z národních orgánů na tu Evropskou agenturu. My si nepřejeme, aby ty národní orgány zmizely. Ne, ne, oni by měly být nápomocné Evropské agentuře. Uh, čím více prostředků odmítneme agentuře, tím více budeme eh, vlastně brzdit ty velké evropské projekty. Je třeba najít to správné eh, výchozí místo. Děkuji, takže tentokrát pan Paňo, socialisté. Děkuji, pane předsedo. Takže eh, uvidíme, zda mohu souhlasit s tím, co řekl pan Rik. Na legislativní návrh čtvrtého balíčku je to důležité, aby se vylepšila otázka bezpečnosti a konkurenceschopnosti sektoru. Eh, tato revize již byla dlouho očekávaná. Eh, železnice nyní má příliš dlouhé lhuty pro poskytování autorizací, provozový park a celkové náklady jsou velice vysoké. Z toho hlediska mohu sdílet diagnózu Evropské komise, co se týče těch eh, slabých míst a omezení stávajícího legislativního rámce. Proto naprosto souhlasím s posílením pravomoci Evropské agentury, která sídlí ve Valencii. Agentura si přeje podpořit technickou harmonizaci a zajistit tedy autorizování vozidel a vyhnout se problémům, které by mohly vyvstat eh, z toho důvodu, že tu budeme mít 27 odlišných autorizačních postupů. Vítám určité programy, že tu bude tady to jednotné místo pro autorizace, pro podniky, operátory. Já souhlasím s takovýmto modelem, nicméně musíme mít nezbytné prostředky, finanční i lidské zdroje, o tom je třeba jasně hovořit. Také podporuji návrh komise snížit počet národních pravidel, odstranit ta nadbytečná pravidla nebo protichůdná proti evropské legislativě. Myslíme si, že evropská legislativa by měla stanovit určité přechodné období pro to, aby Evropská agentura mohla navýšit své pravomoci a toto přechodné období by jí dodalo nezbytných prostředků a ostatně i poznatků, co se týče té její nové role pro oblast i bezpečnosti. Nyní má agentura pouze normativní roli, jak na to poukázal kolega Riket před chvíli. Nemůže z ničeho nic převzít na sebe i ty rozhodovací pravomoci v oblasti, Eh, týkající se bezpečnosti na železnici. Agentura musí mít možnost postupně pomalu nabírat ty nové pravomoci. A to přechodné období by tedy mohlo postupně vypršet. Mohli bychom si jako model vzít eh, i období u letecké agentury. Všichni si pamatujeme na to nařízení z roku 2002, kdy se počítalo s půl letým přechodným období proto, aby členské státy mohly dále vystavovat ty certifikáty, ale pod dohledem Evropské agentury, aby se tedy zhodnotila i ta bezpečnostní hlediska. To by mohl být určitý model, příklad, který bychom i tady následovali. Tedy je třeba zajistit nezbytný přechod těch pravomocí i pro Evropskou železniční agenturu. A v tuto chvíli je to vše, pane předsedo. Děkuji a nyní pan Benin. Um, uh, Děkuji. Já um, myslím, že už tady ostatní hovořili o tom problému s časovým harmonogramem. Já si myslím, že je potřeba zajistit, aby Národní agentury a ERA měli eh, jasně stanovené odpovědnosti, kompetence, tak, aby nedocházelo k těm současným spožděním při vydávání bezpečnostních certifikátů, ať už pro podniky, signalizační zařízení nebo jednotlivá vozidla. Takže pokud se nám nepodaří nastavit jasně kompetence a odpovědnosti, jak už říkal pan Rike, tak eh, a s tím souvisí i správné rozdělení zdrojů, tak eh, se nám nepodaří splnit stanovený cíl. A tady tedy je eh, ten časový harmonogram velice důležitý. Musíme připravit něco, co potom bude v praxi fungovat. Druhá věc, ta se týká odpovědnosti. O tom tady ještě nikdo zatím nehovořil. Pokud totiž převedeme odpovědnosti a kompetence na ERA, tak kdo nakonec bude mít e, odpovědnost za případně mm, chybné rozhodnutí, které se ukáže být chybným někdy později pokud tedy dojde k nějakému problému v otázce bezpečnosti, kdo bude odpovědný. Toto vše je potřeba předem jasně stanovit, abychom věděli, jak potom budeme mm, případné problémy řešit, aby tady nebyly, nebylo přehazování odpovědnosti mezi ERA a národními agenturami pro bezpečnost. Já se dokážu představit eh, velmi eh, mm, omezenou eh, agenturu ERA, která bude využívat kapacit stávajících národních agentur pro bezpečnost a bude si formou subdodávek řešit některé záležitosti. Myslím si ovšem, že je třeba zajistit, aby agentura ERA měla k dispozici příslušné prostředky, zdroje, ale nemusí eh, to být až v takovém rozsahu, který by eh, znamenal, že vlastně bude přebírat všechny odpovědnosti a kompetence národních agentur. To by byla příliš velká centralizace. Pak tady byla ještě jedna věc, na kterou si teď nemůžu vzpomenout, ale chtěl jsem se k ní vyjádřit, možná mi to pak někdo později připomene. Takže asi bych to takto uzavřel, Brian, protože tu třetí věc jsem zkrátka zapomněl, nemůžu se na ní vzpomenout. Pan předseda, děkuji. Mr. Kramer for the Greens. Pan Gramer za zelené. Also natürlich ist klar, wir wollen je jasné, že úřad ERA by se měl stát eh, koordinačním místem v celé Evropě, které zajistí kvalitu procedur, postupů. Eh, to samozřejmě není možné udělat přes noc. Eh, ale teď zase se říká, že potřebujeme dlouhé dlouhá přechodná období a pak se pořád jenom bere ohled na to, aby se neublížilo nebo něco nevzalo národním agenturám. Já si myslím, že bychom měli postupovat co nejrychleji a pokud potřebujeme čas, tak musí to být zdůvodněné. Jak už bylo řečeno, národní regulátory nechceme eh, rušit, tam ty kompetence musí zůstat, ale určitá část musí se přesunout na evropskou úroveň. Samozřejmě, že eh, ty národní potom budou menší, budou být méně kompetencí. Třeba TNS, eh, tak se to nemá dělat. Ti mají 6 tisíc kilometrů drah a nemají jedinou lokomotivu, eh, která by fungovala na všech systémech. A je to prostě tím, že národní úřady měly svoje vlastní speciální přání, samozřejmě, že výrobci jim vyhověli, no a ztratila Evropa. Takže prostě ETMS to musí být v kompetenci jednoho jediného úřadu, a tím je ERA ti musí schvalovat eh, testovací zařízení a také musí zajistit to, aby všechny ty systémy byly kompatibilní. To je jasné. Eh, dělba pravomocí mezi ERou a národními regulátory je samozřejmě nutná Už eh, v současné době existuje celkem kvalitní spolupráce, samozřejmě, eh, že to se dá skopírovat, nebo spíše z toho se dá výjít. Prostě možné to je, to vidíme. Podobně eh, je to u financování, u EASY je nutná certifikace, no a u ERY e je to neúplně stejně, ale podobné. A dále eh, komise navrhuje 43 eh, nových eh, zaměstnanců. Jestli to stačí, to já nevím, protože máme jakési pravidlo v Evropské unii o rotaci kádru. Mm, takže v, e, v úřadu ERA máme tedy lidi, kteří to znají úplně od začátku, že tam vybudovali a za 8 let musí jít pryč. Čili pokud chceme posílit ERU a e, podle evropských e, pravidel je spíše permanentně oslabována tím, že odchází kvalitní personál, no tak to by to skutečně nemělo se takto dělat. Já myslím, že e, tady je třeba mít výjimku oproti té běžné cirkulaci kádru. Ano, děkuji. A ještě tady máme jednoho řečníka, ano, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Téma Evropská železniční agentura, ta samozřejmě v sobě zahrnuje i ta dvě předchozí témata, proto se nyní hlásím do debaty kolegové mluvili moudře, nicméně myslím si, že existuje zhoda na tom, že eh, potřebujeme sjednocení technických norem a sjednocení vozového parku eh, v celé Evropě. V souladu s tím tedy eh, tomu tedy musí odpovídat kompetence ERY. Pan paní to správně řekl, ale my musíme mít eh, ambiciozní text, který zcela jasně řekne, že éra může fungovat pouze tehdy, když má, eh, má potřebné vybavení a kompetence. Jinak to všechno zkrachuje a bude to na škodu železnice a bude to na škodu jednotného železničního rámce v celé Evropě. a e, jestli těch 40 a něco nových pracovníků do ERY stačí, já myslím, že ne, že tam to je třeba posílit. A samozřejmě ty kompetence, to znamená ta rotace po 8 letech, musíme se postarat o to, aby to ERU nepoškodilo a aby nedocházelo k tomu, že na e, úkor oslabené éry si budou rozšiřovat své kompetence národní regulátoři. Dále, e, možnosti, které tady nabízí komise k předkládání e, stížnosti, případně požadování výjimek, to tam je v tom textu komise. Prosím, ale je třeba stanovit pevné, pevné termíny, pevné lhůty. Prostě od začátku je třeba zajistit, aby se nemohly věci protahovat. Důležité je samozřejmě tedy eh, také řízení tras, eh, a to především eh, v nákladní dopravě předseda. Já bych si dovolil eh, eh, stručně komentovat tyto tři zprávy. Eh, myslím, že je jasné, že je třeba zlepšit interoperabilitu evropských sítí, jak to řekli panové Bach, Kráme nebo Groš, je naprostý nesmysl, že prostě vlaky nemohou přejíždět přes národní eh, hranice v roce 2013, přestože v roce 1969 jsme byli na měsíci. Já eh, to také přirovnávám eh, v letecké dopravě. Pokud bychom měli v letecké dopravě stejný systém, jako je v železnicích, pak Airbus by zatím nelétali, ale čekali na certifikaci v jednotlivých členských zemích neměli bychom Airbus 319, 320, 380, čili tady opravdu se s železnicemi musí něco udělat. Já souhlasím s tím, že eh, nemůžeme si dovolit eh, prostě všechno přehodit na bedra Evropské železniční agentury, ale co se týče eh, interoperability, tam určitě musí mít poslední slovo, ačkoliv existuje ještě eh, role pro národní agentury v oblasti certifikace eh, vozidel, která nikdy neopustí hranice státu. A ještě poslední věc. Chtěl bych eh, připomenout komisi, než začnou hovořit o kulturních železnicích, které jsou dnes kulturními památkami mimo Eh, mimo hlavní tahy a které by museli platit eh, spoustu eh, já nevím, certifikací, které nebudou potřebovat. Takže to je vlastně všechno. Ano, tak dobře, dobře, ještě jeden velmi slučný komentář. K tomu, co jste řekl, vy jste hovořil o roce 1969. V roce 69 fungovaly fungovaly eh, vlaky mezi Rakouskem a Itálií. Dneska je to poněkud eh, horší. Ano, já to také říkám, říká pan předseda, že poslední, že interoperabilita na železnici zanikla se zánikem parních lokomotiv. Je to tak. A taky je pravda, že cesta vlakem z Belgie do Lucemburska eh, trvá déle než před 50 lety. To v podstatě není, není normální. Takže pan Pake. Máme jakkoliv máme času, je třeba dát prostor také zpravodajům. Takže já budu velmi, eh, velmi tolerantně dávám 15 minut, ale pak vás tedy umlčím kladívkem. Takže pan Paké za komisi. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám za velkorysost. Ne, to, je, to není pravidlo, to je jenom dnes. Dobře, eh, takže železnice, která jsou kulturním dědictvím, ano, to jsme si poznamenali. Hodně se hovořilo o tom technickém pilíři železničního balíčku a já jsem velice rád, že tady máme tak širokou podporu. Takže já myslím, že nebudu muset vysvětlovat, proč vlastně jsme k tomuto návrhu přistoupili, poněvadž zpravodajové a stínoví zpravodajové už to udělali daleko lépe k těm třem návrhům. Eh, tak železniční agentura. Eh, k tomu se vyjádřili mnozí. Je jasné, že tato agentura bude tím nejdůležitějším orgánem, kolem kterého se bude točit obnovený rámec interoperability a bezpečnosti. A komise mm, se snaží poučit eh, se chyb při implementaci stávajícího rámce, poněvadž máme velmi rozmanité kapacity, ale také máme eh, různé administrativní systémy a přístupy ke stávající legislativě. Jak mnozí řekli, mm, jsme se také inspirovali Eh, agenturou pro bezpečnost leteckého provozu, která funguje už přes 10 let. A samozřejmě ty problémy zdrojů a kompetence, ty už se zde projednávaly tak v této souvislosti. A to včetně vztahu Evropského orgánu a národních bezpečnostních orgánů. Chtěl bych zdůraznit, že tato koncepce, která, jak se zdá, je zde široce podporována a také v radě, je ta, že tato agentura musí velice úzce spolupracovat s národními bezpečnostními orgány, které budou pokračovat ve své činnosti a budou do systému vnášet specifika národních železnic. Zároveň ovšem budou podporovat práci agentury. Jak řekli kolegové, agentury, která teda ještě se o něco rozroste, ale ne o mnoho, 43 nových pracovníků. Kdyby agentura měla dělat celý tento objem práce sama, bylo by třeba mít úřad asi o dvoustech hlavách, ale my navrhujeme, aby e, některé zodpovědnosti zůstaly tedy e, s národními bezpečnostními agenturami, pak e, tedy nemusí být tak velká a taky je třeba nastavit věc tak, aby ta spolupráce byla skutečně úzká. Nicméně zodpovědnost a rozhodování je v rukou této Evropské agentury. Čili já si myslím, že ta otázka zdrojů a odborností eh, se tímto víceméně řeší. Také bych do určité míry <clears throat> poukázal na problematiku přechodných období, eh, to tady taky někde zaznělo. V návrhu komise je role ERY postupně v průběhu čtyř let posilována. Čili eh, začátek je 2015 a postupně tedy během těch čtyř let by měla převzít eh, plnou paletu svých eh, zodpovědností. Také bych ovšem zvláště poukázal na to, že já i komise jsme přesvědčeni, že ta agentura je je už dnes eh, dostatečně zralá na to, aby opravdu mohla vstoupit do toho systému. Eh, ta agentura má už 6 let, je personálně vybavená velmi kvalitně a eh, předpokládáme, že nás to tedy ujišťuje o tom, že bude plně plnit svoji roli. No a poslední bod, to je otázka z odpovědnosti, velmi důležitá otázka. V podstatě už dnes nese určitou zodpovědnost v souladu se nařízením a e, zaměstnaneckým statutem, ale vzhledem k tomu, že její role bude narůstat, e, budeme to muset zrevidovat a to je de facto jedním z témat irského předsednictví. Nyní k interoperabilitě a bezpečnosti. Ten přístup je, myslím, velmi podobný v obou oblastech. My navrhujeme, aby Eh, abychom postupně přešli od eh, koexistence mnoha národních certifikátů a potvrzení a přešlo se na evropská pravidla, zejména v rámci TSI. Proč? Protože chceme, aby ta pravidla byla jasná, transparentní a eh, byla tady součástí práce té agentury. Eh, my tedy budeme mít jeden společný certifikát a bude garantovaný touto agenturou. Je pravda, že to vychází také ze současných procesů, kde se snaží členské země ve spolupráci s agenturou eh, osekat množství, tedy zredukovat množství národních pravidel. Eh, které jsou eh, často košatá z minulosti. A to by mělo pomoci národním bezpečnostním agenturám a eh, té Evropské agentuře ERA na pomoci v zjednodušení celé situace. Ještě pokud bych se měl vyjádřit k bezpečnosti, tak chtěl bych říci, že interoperabilita i bezpečnost byly pečlivě debatovány před vznikem tohoto návrhu a je třeba říci, že podle návrhu se celková úroveň bezpečnosti zvyšuje. Třeba tím, že se jasně rozdělují eh, zodpovědnosti mezi různými národními orgány a evropským orgánem a také mezi dozorovými orgány a provozateli infrastruktury. Čili já si myslím, že to nám umožňuje mm, jak si zlepšit eh, rámec. No a ten postupný, eh, postupné posilování té eh, evropské agentury určitě uvolní spoustu zdroje pro národní bezpečnostní agenturu, které budou moci eh, svoji kapacitu využít eh, k účinnější kontrole a monitorování. Ale domníváme se, že tady debata ještě poběží. Čili eh, to posílení zodpovědnosti je pro nás naprosto klíčová věc. Tak ještě dva konkrétní body jako reakce na slova některých poslanců. Jednak pokud se týče administrativní zátěže a rizika z pochybnění stávajících licencí, to je velmi důležitý bod, kterým se naše návrhy zabývají. Tak eh, nebude třeba eh, obnovovat certifikáty, eh, pokud není obnoven vozový park. Takže eh, tedy ty stávající certifikáty se eh, nebudou měnit eh, prostě jenom, protože se přichází na nový systém. Tady se to zachovává tak, jak je to dnes. A druhá věc, a tady hm, hovořím o vozovém parku a zařízení železnic. Hm, zde komise navrhuje zodpovědnost eh, víc než monitorová, ale také eh, za instalace ETMS. To není tak úplně jednoduché, takže eh, tento bod ještě bude předmětem interinstitucionálního procesu. Tak ještě, ještě na závěr stručně bych vám chtěl poděkovat a poděkovat poslancům za debatu z dnešního dopoledne. Chtěl bych říct, že ten technický pilíř, což je součást toho širšího valíčku, je poměrně složitý a podle mě bude třeba zajistit, aby na konci celého procesu byla jasná pravidla, jasné rozdělení zodpovědnosti a já myslím, že pokud se nám to podaří, tak eh, to bude znamenat, že jsme se poučili z problematiky balíčku 2008, kde to nebylo tak hladké. Děkuji vám. Děkuji panu Pakemu a nyní dám slovo opět zpravodajům na pohé dvě minuty, pokud si přeji něco k tomu dodat. A v první řadě paní De Grandes řekl pan předseda, již se omlouvá. Omlouvám se, slovo má paní Bilba. Ano, já jsem malička, ale opravdu existuji, jak se zdá, pan předseda mne na chvilku neviděl. Nyní ale chci říci, že ta dnešní debata byla zajímavá a, a já se vyjádřím k těm pozitivnějším stranám, i když jsem tu neslyšela nějakou jasnou odpověď odpověď eh, k určitým jiným bodům, ale myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že si přejeme evropský orgán, který bude silný, že všichni si přejeme, aby železnice v Evropě byly konkurenceschopné a že je třeba převzít zodpovědnosti, mít nezbytné prostředky pro to, aby tedy železnice mohly eh, plnit všechny ty odpovědnosti, které na ně klademe, aby tu byla větší kvalita poskytovaná uživatelům proto tedy je dobré pokročit eh, s těmi návrhy, jako přechodné období, ten one-stop shop a další návrhy. Je to zajímavá práce a já doufám, že opravdu dáme ten krok vpřed a že budeme mu tu opravdovou eh, železniční agenturu a železniční prostor, jak je dlouho očekáván. Děkuji, pan Kramer. Auch für die já také eh, děkuji za všechny eh, zaznívší příspěvky. Eh, jasné je, že všichni chceme všechny ty tři věci. To je fajn, ale bude záležet na detailu. A naštěstí my už máme celkem neúplně pozitivní zkušenost z minula. Já bych měl jenom dvě otázky na pana Paké. Myslíte si, že komise bude mít v případě sporu poslední slovo? Byste, kdyby tady byl konflikt skutečně, je možné, že by se komise angažovala a měla poslední slovo, kdyby to eře nešlo? A druhá věc, pokud se týče eh, rotace personálu, k tomu jste nic neřekl, Já, já nevím, jak by to bylo. Rád bych, aby tady zase jasná odpověď. Thank you, Roberts. Yeah, yeah, thank you, thank you, Brian. Uh... Děkuji, děkuji, Brian. Já bych také chtěl poděkovat všem kolegům, panu Pakemu za jeho vyjádření, za komisi. Myslím, že jsem tedy obdržel to sdělení ohledně zodpovědnosti, ohledně přechodného období a pak eh, o té významnosti všeho. Obecně souhlasíme s návrhem komise, že tedy ustanovení ERY přináší větší míru odpovědnosti, že je třeba zapojit všechny ty zúčastněné strany, aby byli tedy v konečném důsledku všichni spokojeni. To znamená všech těch 25 členských států, které jsou zapojeny do železniční zóny, by tedy v konečném důsledku nemělo mít horší podmínky. Toto je velice důležité mi na paměti. A pak je to otázka zdrojů, a samozřejmě otázka lidských zdrojů. Tady dáváme určité pravomoci agentuře, je to již v návrhu komise. Je ale důležité, aby věděli, co tedy s těmito zdroji dělat. A pak ta otázka na italské a rakouské uh, spojení na Baltu, to tak již bylo ještě před eh, druhou světovou válkou z Rigi do Talinu, teď to není. Takže to je důležité pro uvědomění si, v jakém stavu máme dnešní železnice. Děkuji. A tehdy tam byly ty výtečné parní lokomotivy. Dobře, děkuji vám všem. A nejsem tak starý, to rozhodně ne. A já vám všem děkuji. Tímto můžeme uzavřít dnešní zasedání. Druhou část eh, ta proběhne odpoledne. Na pořadu máme práva cestujících v letectví. Děkuji vám všem za spolupráci. Děkuji za to, že jste respektovali řečnickou dobu.